jako první bod přijetí pořadu jednání, což eh, najdete ve složce každého poslance. Nikdo nic proti tomu, můžete to, můžeme to přijmout bez změn. Co se týče sdělení předsedkyně, které bych měla učinit ještě předtím, než zahájíme naši práci dnes ráno. Tak eh, První věc se týká zítřka, kdy zítra výbor ITRE proběhne v sále 5G3. 5G3. Takže prosím, abyste nenechali dokumenty v tomto sále, protože tady jsme jenom dneska. Další věc, chtěla bych všem připomenout, že pondělí příští týden, tady 2. prosinci, zde v Bruselu od 15 do 18.30 v sále 2Q2 proběhne společná schůze výboru Envy a ITRE. A konečně poslední sdělení. Chtěla bych ještě jednou připomenout, že další pondělí, tedy 9. prosince, což je první den štrasburského zasedání, tak ten den od 19 do 21 v sále VIK 200 proběhne mimořádná schůze. Opět výbor ITRE. A nyní pojďme k dnešnímu programu jednání. Jak víte, čeká nás veřejné slyšení na téma využití programu NER 300 a Evropského plánu ozdravení energetiky. Evropský plán ozdravení energetiky na obnovu odvětví energetiky jako takové. Tímto bych chtěla pozdravit všechny, kdo se k nám pro toto slyšení připojili a také děkuji jménem našeho výboru všem řečníkům, kteří přijali pozvání. Co se týče toho, jak toto slyšení bude zorganizováno. Nejprve bych chtěla říci, že musíme skončit nejpozději v 11 hodin přesně, takže veškerá vystoupení musí proběhnout do té doby. Já samozřejmě bych byla ráda, aby všichni, kdo se přihlásí o slovo, aby tu možnost dostali, takže čas případně zkrátíme a přizpůsobíme podle počtu osob, které se budou hlásit. Naše slyšení je rozděleno na tři části. První část se týká programu NER 300 a programu na obnovu energetiky. Druhá část, ta bude zaměřena na zkušenosti s tím programem NER 300 a třetí část se bude věnovat příležitostem, které tento program přináší. Navrhuji, abychom tady rovnou začali a dávám na 10 minut slovo prvnímu řečníkovi, ale pan Delgado Rosa zde zatím není. Je to tedy první řečník, který měl promluvit, který měl promluvit v té první části. Takže uděláme to tak, že dáme rovnou slovo druhému řečníkovi. Přejete si vystoupit i hned? Ne, vidím tady, že pan Umberto právě přichází a říká, že je připraven promluvit hned, takže já mu to slovo dám a bude mluvit 10 minut. 10 minut máte slovo. Thank you. My... Děkuji, já se omlouvám, že přicházím pozdě. Spletl jsem si čísla místností, jsem rád, že jsem zde a mohu k vám promluvit o programu NER 300 a to takže okamžitě. Já plánuji hovořit o tom, o čem hovořit eh, mám, a to je program NER 300 a Evropský program ozdravení energetiky. Obnova odvětví energetiky. Já jsem z DG Climate Action a mám na starosti, jako zvláště se zabývám programem NER 300 a proto se tomuto tématu hodlám věnovat i ve své prezentaci. Asi víte, co je tento program. Poskytuje finanční podporu vysoce inovativním Eh, technologiím obnovitelných zdrojů a ukládání uhlíku. Je to největší program tohoto typu, který má poskytovat eh, financování těm projektům. Financuje se z prodeje 300 milionů povolenek, které byly vyčleněny v rámci tohoto schématu NER 300 u nově příchozích subjektů Měli jsme 200 milionů povolenek, z čehož v rámci prvního kola vyplynulo eh, získání 1,5 miliardy euro. Někdo by řekl, že by to mohlo být víc. Já se k tomu dostanu za chviličku, proč tomu bylo tak, jak tomu bylo. Co je program EEPR? Evropský program ozdravení energetiky poskytuje finanční podporu velmi strategickým projektům ve třech oblastech. Také je tam eh, ukládání uhlíku v rámci eh, obnovitelných zdrojů, je tam větrná energie a cílem spolufinancování tohoto projektu je poskytnout Evropské unii možnost eh, dosáhnout cílů v oblasti klimatu, poskytnout bezpečnost a odůvodnění energetických dodávek v rámci vnitřního trhu a snížení Eh, emisí eh, skleníkových plynů. Chceme se zabývat financováním větrné energie a ukládání eh, uhlíku. Krom toho ovšem se věnujeme i dalším obnovitelným zdrojům, inovativním zdrojům a zdrojům elektrické energie pokud financování NR300 by bylo nakombinováno s financováním v rámci eh, ozdravení energetiky, tak by částka, která byla eh, vložena do EPR, musela být o to ponížena. My ale nemáme takové projekty, kde by fungovalo podobné spolufinancování, takže tento princip se zde vlastně neuplatňuje. Co je vlastně výstupem NER 300 v rámci prvního kola? Eh, první výzvy. Byl to prosinec 2012, kde komise mohla věnovat 1,2 miliard euro na 23 vysoce inovativních projektů v oblasti obnovitelných zdrojů. My jsme technologicky pokryli velmi širokou oblast, včetně biopaliv, eh, větrné energie, geotermální energie, eh, smart grids a sluneční energie. Zdroje jsou v 16 členských státech. Jak jsme vybírali projekty na financování? Museli nám ukázat prostřednictvím provedené analýzy, že budou eh, efektivně ekonomicky využívat naše financování, že jsou solidní z hlediska technologického a že mohou naplnit eh, kritéria způsobilosti. A mezi kritéria způsobilosti bylo i to, že se muselo jednat o skutečně inovativní technologie a že museli mít také potenciál, co se týče dovedností, kam tam patří CCS. V první výzvě tohle nebylo. Tam eh, tento prvek zastoupen vůbec nebyl, žádný projekt se neúčastnil. Proč tomu tak bylo? No, my jsme měli několik projektů, které, které se dostaly přes první analýzu vypadaly, že jsou technologicky i finančně eh, způsobilé a i kritéria způsobilosti splnily, ale pokud jde o eh, naplnění kritérií členských států, tak tam eh, ty kritéria nesplnila. Proč? Protože třeba nebyly dost velké nebo financování nebylo dostatečně velké. Hlavně ale tam byly mezery ve financování. Já se k tomu vrátím za chviličku. Vlastně hned se k tomu vrátím. Podíváme-li se na CCS, já se k tomu ještě krátce vyjádřím. V této fázi se má tahle část diagnostikovat jako života schopná, ale má potíže vlastně po celém světě. Méně problémů je tam, když eh, se jedná o ekonomická kritéria. Je zde Eh, jeden ekonomický eh, cíl a v Evropě je to nízká cena uhlíku. To je role, kterou má tato část prosazovat v rámci CCS a té finanční životoschopnosti. Je zde tedy méně eh, investic a méně výnosů. Samozřejmě ty částky by potom byly vyšší v, i v další částech, včetně NER 300 abychom se vyhli problému s převisem povolenek, eh, tak bychom museli eh, využít i mezinárodních úvěrů a tak dále. Já jsem nedávno měl možnost být ve Varšavě na eh, světovém klimatickém summitu a hovořil jsem tam, což svůj příspěvek můžu Eh, schrnout tak, že by jedna možnost byla dát to všechno do atmosféry, což a druhá část pod zem. A nebo další možnost jsou ty povolenky. Krom toho není žádná jiná možnost. Někdo říká, ano, mohli bychom efektivněji zpracovávat uhlí, ale samozřejmě o CC se hovoří hodně, to je velká nevýhoda zde. A hovořilo se hodně o technologických výhledech, o různých projektech, ale také někdo žádal o to, aby tam byly veřejné peníze. Ne nutně hned na CCS, ale třeba plány CO2. A já jsem eh, říkal, že mm, ne nutně automobilový průmysl staví silnice, staví to státy. Takže když se tlačí na to, aby eh, se to prosazovalo tímto způsobem, tak se zamýšlím nad tím, že na druhou stranu se lobuje za jinou cenu uhlíku, ale stejně by měly být veřejné peníze používány na odstranění té, té, té, té uhlíku, takže zdá se to jako protimluv a o tom se hovořilo na klimatickém summitu. Pokud v rámci NR 300 nebude prosazován ten cíl CCS, tak podle našeho názoru vlastně máme i bez toho eh, jasné zdůvodnění CCS. Problém byl u toho protimluvu mezi obnovitelnými zdroji a CCS. Tam je toho hodně, co, o čem chci hovořit. Také se chci s vámi podělit o jiné zkušenosti. Měl jsem možnost být na akci prvního eh, projektu v Piemont v Itálii. Prv, nejlepší projekt, tomu říkali první projekt. Best eh, projekt, druhá generace eh, bioenergetických projektů, 28 milionů byla ta příslušná částka a cílem bylo přepracovat a biomasu, tu nízkokvalitní biomasu na vysoce kvalitní etanol a mělo se ukázat na to, že v podstatě ta se uh, slámy lze vytvářet energii. Měla se vytvořit etanolová jednotka, mezinárodní zájem tam byl velmi patrný, měla být eh, energeticky soběstačná a používat eh, tato paliva a já jsem byl velmi rád, že NR300 pomohlo vybudovat tento projekt. Druhá Druhý projekt, který má být spuštěn v roce 2014, je německý projekt Verbiostro, zase bioenergetický projekt v Ukrmarku v Německu a má se zde využít bioplynu anaerobickou fermentací a vytvářet 70 tisíc tun eh, ročně. Je to skutečně zemní plyn, protože bude purifikován Eh, příslušná částka je 22 milionů. Co je tedy role NR300 eh, v případě podpoření inovace a růstu? Tyto pro, vybrané projekty všechny uh, prošly přes pilotní uh, fázi. To je přesně to, o co se snažíme v rámci NER 300, v rámci financování. Je to uh, široké uplatnění těchto technologií a jejich využití. Snažíme se snížit náklady, lépe řídit rizika, lépe překonávat překážky týkající se nedostatku znalostí a 1,2 miliardy euro, což byla částka vyčleněná na tento účel. V podstatě ještě tam byly 2, miliardy ze soukromých zdrojů, takže dohromady 3,2 miliard euro. A Měli bychom vytvořit 10 teravat hodin, jenom abyste si to srovnali, eh, mělo by to představovat palivovou spotřebu více než milionů osobních eh, automobilů. Snížíme tím závislost, podpoříme inovace a pomůžeme také tomu, že Evropská unie bude eh, v popředí té tzv. zelené ekonomiky. Můžeme tedy jinými slovy říci, že NR300 je úspěchem, je to eh, trošku problém u CCS, ale uvidíme, jak to půjde dál. Do června 2014 se rozhodne, zatím existuje pouze jeden projekt CCS a to ve Spojeném království, ale pokud se ukáže, že tento projekt uspěje, tak můžeme stále ještě dostat další financování a může běžet projekt CCS v rámci financování NR300. Já bych jenom pohovořil o jednom konkrétním výstupu evropského systému. Jak jsem říkal, v rámci NER 300 za žádný projekt CCS neběží. Pokud by však NER 300 měl pokračovat, tak bychom se na to mohli eh, podívat dál. Když uvidíme, že toto bude úspěchem, tak se v budoucnu můžeme zamyslet, zda něco podobného nelze realizovat v návaznosti. Děkuji a jsem připraven zodpovědět vaše otázky. Děkuji mnohokrát. Mhm, děkuji panu Delgado Rosa. A nyní máme k dispozici 20 minut na otázky a odpovědi. Nejprve pan kolega Anjan. signor Presidente, grazie dell'esposizione fatta. Io avrei una domanda. Děkuji eh, za toto vystoupení, které zde zaznělo. Já mám jednu takovou poměrně mm, konkrétní, specifickou otázku, která mě velice zajímá. My tady neustále hovoříme o obnovitelných energiích a tak dále. To je všechno v pořádku, ale ve chvíli, kdy dáme do sítě veškerý tento výkon, tak víme, že velká část, když není využitá, eh, tak je, se dostá, tak je z ní odpad. Čili eh, velmi důležité je také uskladňování energie a její využívání ve chvíli, kdy ji potřebujeme. Mhm. Protože jsme již viděli, že prostřednictvím různých eh, pobídek se dostáváme k tomu, že máme přebytky energie a následně ji musíme vyhazovat. A to je veliká škoda, je to problém. Já bych se vás tedy chtěl zeptat. Domníváte se, že tady tato práce v oblasti akumulace, v oblasti uskladňování energie, aby nedocházelo eh, k plítvání energií, Jakým způsobem podle vás v dnešní době by bylo možné tento problém řešit? Já už jsem slyšel celou řadu návrhů řešení, částečných, úplných, ale také různé problémy, které by z toho vyplývaly. Čili chtěl bych se zeptat vás, jak vy vnímáte tady tuto problematiku. Mně osobně to velice leží na srdci, považuji to za velice důležité a domnívám se, že by bylo potřeba nalézt určité řešení, které by nám pomohlo této věci. Děkuji. A slovo má pan kolega Prody, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Zde se jedná o poměrně obecný problém. Já si nemyslím, že CCS, jak je doposud koncipováno, je vhodný systém. protože je to nastaveno tak, aby se i nadále využíval uhlík tak, jako v minulosti. Dle mého názoru je potřeba jasně říci, že potřebujeme systém, který bude zaměřen na optimalizaci, mm, abych tak řekl, uskladňování CO2. A to prostřednictvím ne systému, které budou založeny na spalování, ale spíše na systémech, kde eh, se budou ta paliva, pevná fosilní paliva a biomasa převádět na bioplyn. Tak, abychom nevypouštěli do vzduchu všechny tyto plyny a abychom neměli problém s oddělením CO2 a ostat, od ostatních plynů, které se na spalování nepodílejí, jako je třeba dusík. Čili já se spíš domnívám, že bychom se měli ubírat eh, směrem optimalizace systému v této oblasti a ne se stále zaměřovat na tradiční spalování, tak jak eh, je to tady neustále prezentováno. Zároveň se domnívám, že ehm, je tady také problém, jak optimalizovat využití energie. A toto, dle mého názoru, je možné pouze prostřednictvím vysoce efektivních přepravních sítí. Takže využití větrné či vodní energie, zlepšení těchto systémů a zajištění optimalizace využití elektrické energie. Čili udržet tu energii ve formě elektrické energie, co nejdéle je to možné. To je podle mě ta první věc, na kterou bychom se měli zaměřit. A pochopitelně následně třeba řešit skladování. To by mohla být uh, například eh, produkce vodíku nebo pokud se týká čerpacích stanic či eh, hydraulická energie a toto všechno, to již samo o sobě představuje uskladnění energie a to by bylo potřeba také optimalizovat. Děkuji panu Prodymu, slovo pan kolega Davis. Děkuji, já jsem byl autor k, to, k, k NR 300 a já bych jenom, já doufám, že se eh, ke mně připojíte, pokud se budu snažit pohlédnout trošku do minulosti. Původně to byl David Hume, který všel eh, řídil jednotku, která se týkala eh, zařízení týkající se ochrany klimatu. A já jsem se v roce 2008 zabýval legislativními návrhy. Snažili jsme se najít fin- mechanismus financování tak, abychom uh, mohli naplnit na eh, závazek eh, hlav eh, vlád a států do roku 2015. Ten závazek je z roku 2007, ale nebylo jasné, odkud přijdou ty peníze. My jsme se snažili zaměřit na právě tuto otázku. Jednali jsme s výborem Envy a původně to bylo NR 600, když jsem poprvé předkládal pozměňovací návrh a potom jich bylo 500. Potom jsme se hádali s radou, komise nás příliš, musím říct, se nepodpořila. V podstatě nás komise nepodpořila vůbec, když to tak řeknu, ale eh, pak se nám podařilo některé přesvědčit a v roce 2008 jsme to na radě vyjednali. Mně se zdá, že je lépe tomu říkat NER mimochodem. A Mám k tomu tři věci. My jsme ty pozněcí návrhy navázali pod, tímto způsobem. Chtěli jsme provázat CCS a obnovitelné zdroje. U některých členských států byly však výtky proti e, tomuto postupu, museli jsme to však nějak zvládnout. Vždycky jsme však kladli důraz na CCS, to jsem říkal i v tomto výboru, ve výboru Envy, jsou tady lidé jako Claude Turmis, kteří byli proti, ale říkali jsme si, kolik bude vyčleněno na obnovitelné zdroje. Komise trošku v rámci NER chtěla Eh, vytvořit takový ten závazek. Řeklo se, že na CCS nepůjde víc než 60%. Nakonec všechny prostředky šly na obnovitelné zdroje, ale to jsme my nikdy původně nechtěli, my, kteří jsme předkládali ten pozměňovací návrh. Jedním z důvodem, ale z důvodu byla také cena uhlíku, která šla tolik dolů a my jsme tehdy říkali, že z toho může být 9 miliard euro na financování a já jsem si říkal, že to bude 6 miliard, protože ta cena uhlíku stejně už tehdy šla dolů, tak jsem si říkal, že to bude 2, 2,5, maximálně 2,5 miliardy. A kritika a mé obavy byly takovéto dvojí. Jednak čas, který to trvalo, vla, hlavy státu a vlád tehdy v prosinci 2008 schválili eh, cíle a závazky až do roku 2012 byly uděleny vůbec prostředky na tyto projekty. Trvalo to čtyři roky Evropské unii, aby vůbec systém financování nastavila. Podpora obnovitelných zdrojů, podpora CCS, to trvalo strašně dlouho. Čína tohle udělá okamžitě, luskne prsty a je to. Za pár měsíců je to hotovo. Nám to trvá čtyři roky, abychom nastavili systém financování, abychom tohle realizovali. My totiž to technologické přední místo tímto způsobem ztrácíme. Měli bychom to celé urychlit. A další obava je nepružnost celého mechanismu. Jednak, proč to trvalo tak dlouho? Proč trvalo tak dlouho realizovat tento systém? Trvalo to několik let. A to mm, trvalo několik let vůbec nastavit pravidla, která nakonec byla nepružná a neříkám, že to je chyba komise, protože jsou tady členské státy, které do toho hodně vstupovaly, včetně Spojeného království, a ty některou tu nepružnost do toho, jak se vtiskly sami. A nakonec máme systém, který nedostatečně zohlednil to, co soukromí investoři potřebují a žádají ve smyslu podpory a co členské státy a jejich ministerstva financí požadují ve smyslu potřebných záruk, aby veřejné peníze dostatečně státy ošetřily. Tohle se řešilo a není to snadné. Máme každý eh, za zády auditora, který k tomu má co říci, jakým způsobem se mají veřejné prostředky vynakládat, ale systém tohoto typu v budoucnu já vím, že další v komisi to navrhují také, že by se další prostředky měly na podporu obnovitelných zdrojů, na podporu ukládání uhlíku, na podporu odvětví, které jsou energeticky náročné. Aby se něco takového dalšího zrealizovalo, potřebujeme systém, který bude rychlejší, ekonomičtější a efektivnější. Lepší systém, než byl NER 300. Děkuji. A kolega Chris Davis, Děkuji panu kolegovi Chrisi Davisovi, který ovšem měl k dispozici více času, protože je zpravodaj za výbor Envy a nyní paní kolegyně Hitner. Děkuji bardzo. E, Děkuji vám. Program samotný je velice dobrý. Dalo by se říci, že by to měl být skutečně přidaná hodnota. Nicméně to, co řekl kolega, e, tak v roce 2008 jsme očekávali eh, realizaci šesti projektů CCS a v současné době se hovoří, a ještě to není jisté, eh, hovoříme o jednom příkladu eh, v Anglii. Hovořím o tom také proto, že také v Polsku měl být realizován program CCS v jedné termoelektrárně, respektive teplárně. Mě by tedy zajímala jedna věc. Eh, tady se píše eh, čím dál tím více o tom, že tato metoda není příliš bezpečná že mm, to znamená, že CO2 se má snad skladovat v opuštěných uhelných dolech, že to může být nebezpečné, zejména v oblastech eh, průmyslových. Eh, já nevím, vy se smějete, ale takové články se skutečně objevují, takže já bych ráda, kdyby se eh, to nějakým způsobem ověřilo, protože část těchto část, část těchto projektů byla opuštěna právě z, těchto, z důvodu těchto rizik, zejména tedy v urbanizovaných oblastech. Dále by bylo třeba zjistit eh, a ověřit toto. Eh, mě by skutečně zajímalo, tady to se zkoumá, čili eh, jak eh, je to daleko. My pořád eh, hovoříme o nějakých předváděcích projektech a mě skutečně zajímalo, jak daleko ten vývoj je. Dále by mě zajímalo ten výzkum využití CO2 například v chemii. Jak jsme daleko v tomto? Zdá se, že momentálně nemáme metody, které by nějakým způsobem byli schopni ve větším měřítku využívat uhlí nebo prostě CO2, takže toto mě zajímá. Edith Děkuji a slovo má Edith Herzog. Thank you. Uh, thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Na paní předsedkyně. Eh, my jsme tady doufali, že komise nám lépe vysvětlí eh, přínosy a my jsme vlastně v roce 8 eh, o tom hlasovali a byl tady závazek, že tato finanční podpora by měla urychlit realizaci těchto politik. Proto bych eh, rád, kdybyste nám vysvětlili za komisi, v čem spočívá ten přínos, ta přidaná hodnota. Eh, protože tady jsou určité závazky, ale bohužel ty, mnoho z těch závazků prostě vyprchalo s časem. Čili mohli byste nám říci, eh, jaká hodnota vyšla z tohoto projektu. Kolegové kritizují to, že projektů bylo mnoho v rámci CCS, existuje možná jeden a e, teď zpracováváme toto téma a e, kolegové pořád, e, nebo tady převládá mezi nimi přesvědčení, že toto je jediná alternativa, jak řešit CO2. Čili v čem vidíte tu přidanou hodnotu ze strany Evropské unie? Děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí, dala bych znovu slovo panu Delgádu Rosovi. Požádám ho, aby odpověděl na položené otázky a zareagoval i na různé podněty a kritiky. Děkuji. Já zkusím odpovědět na všechny na otázky a být stručný. Tak první věc, to je otázka skladování. Eh, obnovitelné zdroje eh, totiž samozřejmě nejsou k dispozici, kdykoliv je potřebujeme a toto je problém. Eh, pokud se na to chceme podívat z dlouhodobého hlediska, tedy daleko do budoucnosti, takže jedino, tehdy jedinou udržitelnou energii bude energie obnovitelná. A naštěstí zdrojů obnovitelných, obnovitelné energie máme mnoho a navzájem se doplňují. Třeba když se podíváte na vodní energii a energii větru, tak můžete skutečně třeba využívat energii z větru tím, že budete přečerpávat vodu a tím, mm, jak si, si uskladníte eh, energii a zase slunce pouze ve dne a nikoli v noci. Čili eh, k tomu potřebujeme právě ty super sítě, eh, které nám umožní dodávat energii tam a tehdy, kdy je to třeba. Ale proto potřebujeme skutečně skladování energie. No a eh, problém tedy je spojen s tím, že u třeba uhlí tyto problémy nejsou a proto se uhlí nemůžeme jen tak zbavit obecně, eh, pokud eh, tedy, tedy zda CCS je ten správný přístup nebo ne. Já tedy eh, nemohu říct prostě, jestliže nechceme kysičník uhličitý, tak prostě netěžme uhlí, to se nedá. My prostě samozřejmě, že tady to, když používáme uhlí, tak se 2 vzniká a tak dále. No, tady je mnoho argumentů, nicméně skutečně CCS je zásadní, alespoň tedy v tom přechodném období. My opravdu si nemůžeme dovolit vypouštět veškerý ten uhlík do atmosféry, čili eh, my ho chceme dostat do podzemí, kam patří. A samozřejmě, že když eh, dáme dohromady biomasu a Eh, CCS, tak to vlastně, eh, jak si vytáhneme uhlík z půdy do rostlin a pak to zase dáme, ho zase napumpujeme zpátky do země. No, eh, a zároveň tedy potřebujeme ty super sítě. Čili my ten uhlík nějak, něco s tím musíme dělat a nemůže, že to pomůže jenom CCS a jenom obnovitelné zdroje a tak dále. Eh, to, co říkal pan Davis o NER 300, eh, te, ti, kteří eh, vnímali NR3, e NR300 e jako program CCS, tak samozřejmě jsou zklamáni. A já tady nevím, v době, kdy to vznikalo, nebyl jsem v komisi, takže nevím, v čem spočívalo to nadšení, ale Eh, momentálně je stav debaty takový, že nemůžeme mít program, který se bude týkat pouze CCS, protože eh, mnohé členské státy jsou proti CCS. Ale jestliže tady máme CCS a vysoce inovativní obnovitelné zdroje, pak ty mají hm, přednost. Eh, já bych byl rád, kdyby to bylo vyváženější. Přínos je pro nás naprosto jasný, tím, eh, poněvadž eh, podaří se nám eh, pokračovat dále a podporovat biotechnologie a vývoj, jejich vývoj, že Piedmont to je naprosto životaschopný projekt a je tedy možné, že budeme v čele technologického rozvoje, že budeme mít evropskou technologii, eh, bude s tím spojená obrovská zaměstnanost a tak dále. Čili skutečně v tom spočívá z našeho hlediska výrazný přínos. Samozřejmě CCS zatím žádný přínos nemá. Eh, pokud se týče konkrétně toho či onoho projektu, ano, eh, Mm, existovala eh, určitý projekt v Polsku, eh, který měl být podovaný jak z EPR, tak z nl 300 e ale eh, z různých důvodů byl opuštěn. My jsme měli života schopné projekty CCS, ale většina z nich tedy byla nakonec ukončena z důvodu zejména nedostatku financí, ale byly tam další aspekty, jako technická nejistota. Směrnice CCS nebyla v té době v Polsku ještě eh, uvedena eh, do místní legislativy a také eh, veřejnost s tím nesouhlasí. Prostě nelíbí se jim ta myšlenka pumpování CO2 do země. Takže pokud se týče té směrnice CCS, tak tu lze transponovat a podle nás eh, je ta technologie bezpečná. A samozřejmě jsou tady další aspekty, které je třeba eh, řešit, pokud má být CCS života schopná, ale eh, zatím tedy prostě není dostatečná podpora Eh, pumpovat kysličník eh, uličí tam, odkud vyšel, to znamená do půdy nebo do vody, tak to eh, se zdá celkem zřejmé. Pokud se týče zachycování uhlíku a jeho využití, je tady velmi slibný způsob. Už tedy existovaly jakési průmyslové a jiné možnosti využití s určitou výhodou. Teď nevíme, jak to komerčně bude fungovat, jestli to bude signifikantní z hlediska kvantity, to zatím nevíme, ale prostě je to náš úkol, abychom na tom dále pracovali. Děkuji panu Delgado Rosa, který souhrně zareagoval na různé myšlenky a podněty. Děkujeme mu, že k nám přišel a Nyní budeme pokračovat v naší práci. Máme tady tři zprávy, tři prezentace, které si vyslechneme jednu po druhé. Druhá část našeho slyšení je zaměřena na zkušenosti s programem NER 300. První vystoupení bude pan Jacques Kivit, který pohovoří o NER 300, o různých perspektivách a po naučeních. Good morning everybody. My name is Dobré dopoledne, jsem Jacques Livic, jsem ze společnosti Air Liquid a působil jsem jako business control manager a Původně jsem v Nězozemsku v Rotterdamu působil přímo na eh, projektu eh, toho ekologického vodíku NER 300. Mám eh, tři průsvědky k projektu, potom další k, ke zkušenostem s NER 300, proč co to nezdařilo. Pak mám průsvědku k potížím CCS, k tomu, jak se v rámci tohoto odvětví CCS obtížně prosazovalo. V prvé řadě zde vidíte eh, fotografii podniku Liquid. Jsme velký dodavatel průmyslového plenu. Máme největší plenovod na světě. Je to plenovod v Beneluxu. Dodáváme kyslík, eh, vodík a dusík našim zákazníkům. Červeně zde na mapě vidíte dodávky a distribuci vodíku zákazníkům. Spojujeme třeba Hamburg a Rotterdam přístavy, propojujeme je, tyto zásadní průmyslové uzly. Máme dvě, dva velké zdroje, kde se vyrábí vodík. Pro nás tohle byla příležitost pustit se do nové sítě vodíku s nízkým obsahem uhlíku a měli jsme zde návrh na uchovávání CO2 v našem závodě v Rotterdamu. Tahle možnost se naskytla a nyní pár slov k projektům samotným. Zde vidíte mapku přístavu v Rotterdamu. Zeleně ten produktovod už obsahuje ukládání v přístavu v Rotterdamu. CO2 se znovu eh, přetváří k tomu, abychom eh, mohli CO2 používat ehm, jako eh, něco, co podpoří eh, růst plodin. Zde vidíte projekt, který pořádal GDF ve spolupráci se společností E.ON. Zde se měl ukládat uhlík CO2 20 km od mm, už vyprázdněného uh, pole, kde se původně těžil zemní plyn. Zde mm, máme podnik, který Air Liquid provozuje sám o sobě, zde se ukládá CO2, pak je zde další, který je konzorciu s přístavem Rotterdam a my jsme vybudovali produktovod z Rotterdamu z tohoto závodu a snažili jsme se o vytvoření synergického projektu s výstavbou silnic, to znamená, že zde docházelo ke stílení nákladů a zároveň také se navýšily šance na úspěch samotného projektu budování silniční infrastruktury. A chtěli jsme jít přes ten uzel, kde se ukládalo CO2 přes ta uh, pole pokud můžete eh, upravit CO2, tak tím získáte určitou hodnotu. CO2 už potom není jenom pro problém, ale i přináší novou hodnotu. A my jsme propojili jednotlivé projekty se skleníky, s energetický efekt se dostavil v rámci té silniční eh, infrastruktury, protože bez eh, ukládaného CO2 je to příliš finančně náročné. A Spolupracovali jsme na tom s několika společnostmi, které do toho vnesly vlastní mm, znalosti a kompetence, například přístav v Rotterdamu. Tady ten přístav měl svoji infrastrukturu a ta nám moc pomohla. Rovněž jsme také pracovali s přepravní společností, která přepravovala skapalněné plyny, to je další co do toho vstupovalo. Existuje zde dobrá podpora i místních orgánů a samozprávy. Rotterdam jako takový nám velmi pomohl a všichni se sloučili do něčeho, čemu říkáme Rotterdamská iniciativa na boj proti změnám klimatu. To jsou tedy projekty, k nímž jsme se věnovali po dobu čtyř let. Pracovali jsme na nákladech na rozvoj, měli jsme projekt, který se jevil jako životaschopný. schopný a samozřejmě z ekonomického hlediska je to projekt náročný, protože nezískáte peníze s těmito e, cenami ETS, ale měli jsme k tomu navázané projekty, které z finančního hlediska byly velmi podobné. Měli jsme proces třeba povolování, který byl podobný, protože pro nás v rámci toho ukládání byla, byly ty, e, ta povolení stejná jako u silniční e, dopravy. Nebyly zde žádný problém s eh, veřejnými orgány, protože to všechno se realizovalo eh, na moři. Měli jsme podporu i nizozemského jako státu a napsali jsme nizozemskou eh, dopis o potvrzení realizace projektu. V rámci NER 300 jsme dostali požadavek, nebo nězozemská vláda dostala požadavek, aby eh, se vyjádřila k tomu, že ekonomické předpoklady nebyly stejné jako naše ekonomické předpoklady. My jsme se snažili to vyjasnit, ale vzhledem k utajení a zachovávání principu hospodářské soutěže nebylo možné tohle vyjasnit úplně transparentně a tak eh, nedošlo k tomu odsouhlasení vzhledem k těm ekonomickým eh, kritériím. Trvalo nám potom tři hodiny, než jsme si to vyjasnili na eh, setkání, proč bylo naše stanovisko, jaké bylo, jak to vypadlo v rámci NER 300. Stále ještě nemáme jasno a nejsme, ne, nesouhlasíme spolu v tom, jaký měl být příslušný postup. Co se týče odůvodnění problému, tak my bychom se s tím podle našeho názoru byli schopni nějak vyrovnat, ale to už nebylo možné, bylo pozdě, takže se projekt ukončil a tím to celé skončilo. To je tedy to, co jsem chtěl říct k NER 300 a pak zde mám ještě průsvědku k hlavním potížím, které se týkají rozvoje CCS. Když to srovnáme s obnovitelnými zdroji, tak já si myslím, že projekty obnovitelných zdrojů mají překážky týkající se investic a potom vytváří energii a prodávají energii, získávají z toho výnosy a ty by to mohly celé ekonomicky ospravedlnit. U CCS to vypadá tak, že jsou překážky týkající se investic, ale jsou tam překážky i týkající se samotného provozu, protože provozní náklady na fungování, ukládání, uh, zachycování a ukládání uhlíku, ty jsou, to je vždycky finančně náročnější, než je odběrová cena, cena ETS. Takže otázka zní, a je to na vás, jak si na ní odpovíte, jak tu cenu ospravedlnit. Další téma je přeprava a ukládání a synergetický, synergický efekt této věci. Do této chvíle se všechny projekty jsou středily na řešení z bodu do bodu. Byly to různá DG, různé členské státy, jednáte tím pádem s různými orgány. Já už se za chviličku ano dostanu k závěru své přednášky. A přeprava a uh, ukládání není hlavním eh, předmětem podnikání emitentů. To je ten problém. Londýnský protokol existuje a funguje a má za eh, účel eh, zajistit, aby nedocházelo k ukládání odpadů na moři mimo pobřeží. A poslední je návaznost na ETS. Jako projekt CCS musí být tyto projekty eh, provázány s ETS. A zde je riziko a riziko Eh, emisí. To je riziko, které tam ještě je, riziko úniku. Takové riziko existuje dalších 20 let i po uzavření jednotky či závodu. To znamená, že jako provozovatel můžete CO2 eh, za 5 euro na tunu uložit, ale potom je tam riziko emisí v budoucnu a pak budete platit 50 euro za tunu a dojde tam k určitému propadu už v dané chvíli což komplikuje situaci. Provozovatelé se mohou vypořádat se svými povinnostmi týkající se zachycení a ukládání v rámci standardního provozu zachycování a ukládání uhlíku. A provozovatele EP ty jsou zvyklí na své povinnosti týkající se ochrany klimatu a životního prostředí. Jenomže tohle jsou povinnosti a závazky, které jsou úplně nové pro ně, pro tyto provozovatele a emitenty a to je podle našeho názoru problém. Děkuji. Děkuji a nyní si vyslechneme další velice zajímavou prezentaci o bioplynu druhé generace. Slovo má paní Esa Burman. Okej. Okay. Tack. Åsa Burman heter jag. Jag kommer ifrån eh, Sverige, Göteborg, Göteborg Energi. Děkuji. Já jsem ze Švédska, ze společnosti Göteborg Energy a mám na starosti projekt Gobigas. Zde na tomto snímku vidíte že úvodní situace našeho projektu. Jedná se dvou, o dvoufázový projekt a zde vidíte, že jakým způsobem produkujeme obnovitelný plyn. Máme celou řadu surovin, produkce eh, v Evropě pracuje s různými odpady, s různými hnojivy a podobně. My se v rámci tohoto projektu snažíme ukázat, že bioplyn můžete využít z celé řady různých základních produktů a můžete ho následně transformovat do energií. Jedná se o projekt, kde spolupracujeme s Technickou univerzitou v Jeteborgu, také s otevřenou univerzitou a máme pilotní zařízení, které je velice rozsáhlé. Máme Hmm. takovou ukázkovou továrnu, kde se produkuje 20 MW bioplynu a to je tady fáze 1 a následně by měla nastavovat fáze 2, což by měla být eh, továrna podpořená NER 300. Zde v rámci tohoto projektu se tedy snažíme o kontinuální produkci bioplynu. Pokoušeli se o to již jiní v rámci jiných produktů. Projektů vytvořili několik eh, set hodin, ale my se to snažíme dělat skutečně na té, v tom průmyslovém rozsahu, na té průmyslové úrovni. A byli bychom rádi, kdybychom plyn převedli do sítě se zemním plynem, tak aby mm, dosáhl všechny zákazníky. Hm. Rovněž bychom to dělali rádi v rámci kogenerace. Je o to poměrně velký zájem, ale zároveň je tady problém ta cenová úroveň, na které se momentálně produkujeme, pohybujeme. Jestliže hm, to budeme vyrábět za takto vysoké ceny, tak eh, to není úplně ideální. Čili zde vidíte naše cíle v oblasti megawatů a v oblasti hodin. Nyní se snažíme tady zprovoznit první výrobní zařízení, první výrobnu což je asi 16 eh, milionů megawatů ročně. Je to největší zařízení tohoto typu ve Švédsku a snažíme se o zvýšení výroby o 10 Metodou je nepřímé splňování. V druhé fázi by to ovšem mělo být ještě pětkrát větší, ale musíme nejprve tady ověřit, že technologie fungují ve fázi 1 a pokud ano, tak bychom to rádi rozjeli na komerční úrovni ne protože to bude komerčně jako takové, ale prostě mělo by to probíhat na té větší úrovni. Tady toto je e, ta továrna v Jeteborgu. V, v, nalevo vidíte to zařízení, které používáme v první fázi a vpravo by mělo stát to zařízení v druhé fáze. Tady vidíte několik fotografií ze e, té fáze výstavby tohoto zařízení. Eh, začali jsme již na konci roku 2011 s tou výstavbou. Následně to intenzivně probíhalo během roku 2012 a v roce 2013 jsme to spustili. Zde mám několik fotografií již eh, dokončené výrobny, kde vidíte ta sila, palivová sila, dále mm, zařízení na splňování a tak dále. Hm. Zde na tomto snímku to je zahájení provozu před třemi týdny. To byla pro nás opravdu veliká událost. A doufáme, že se nám podaří pracovat eh, takovým způsobem, jak jsme si to naplánovali. Opět to je ten samý snímek. Eh, plyn tam určitě nechceme spalovat, ale spíše jenom se tady snažíme ukázat, že skutečně se tam plyn produkuje, že se tam skutečně vyrábí. Máme tam kompresní stanice a následně to chceme převádět do celonárodní rozvodné sítě. První fáze tohoto projektu byla podpořena švédským Evropskou energetickou agenturou po schválení Evropské komise. Pro nás i pro náš úřad to byla velmi důležitá zkušenost. Trvalo to asi rok a půl po obdržení úvodního souhlasu než se věci daly do pohybu, ale nyní to vypadá dobře, jedná se o velice inovativní projekt a určitě nijak nenarušujeme volnou hospodářskou soutěž. No a tohle to je již tedy Gobigas fáze 2. Uh, po provedení té úvodní analýzy byly závěry takové, že se jedná o velice dobrý projekt. My to budujeme jako komerční zařízení, ale zároveň se jedná o důležitý pilotní projekt na té předkomerční bázi. Tento projekt eh, má veliký potenciál, ale jsou tady také určité výzvy v oblasti investic není k dispozici dostatek fosilních paliv za nízkou cenu, což je důležité, protože nízké ceny těchto paliv znamenají nízké ceny emisí. Rovněž došlo k určitým prodlevám v oblasti financování na té švédské straně. Myslíme si, že je velice důležité, aby v rámci Evropské unie eh, existoval trh, ale v oblasti bioplynu je to poměrně hodně tvrdé, je to hodně náročné, konkurence je eh, veliká i v rámci Švédska, protože eh, plyn nepodléhá daním a je dotovaný. Možná je to jenom dočasná záležitost, ale přesto nám to situaci poměrně komplikuje. Nicméně my v tuto technologii věříme a doufáme, že tato první komerční zařízení bude funkční a konkurenceschopné. Děkuji. Děkuji paní Asse Burman za její vystoupení, za to, že se s námi podělila o ty takto aktuální a významné zkušenosti. A dále tady vystoupí pan Bernard Delpeš, který pohovoří o uskladňování elektřiny. Euh, bon, bonjour, <clears throat> messieurs, donc je vais... Děkuji, dobré dopoledne, dámy a pánové. Já pohovořím o problematice ukládání. Já jsem zde za EASE, e, což je organizace zabývající se ukládáním a mám přepraveno několik průsvětek obrázku jednotlivých subjektů, společností, které se ve věci angažují, jak tedy, co se týče ukládání, tak i výzkumu. Jsou zde energetické podniky jako E.ON a další, vidíte je sami na plátně. Pak zde máme výrobce materiálů, a další podniky. Chtěl jsem, aby ta komunita subjektů, které se angažují ve věci ukládání, byla úplná, byla nastíněna jako úplný obrázek, abyste viděli, jak to komplexně vypadá a co se nám zde skýtá za možnosti. Výhodou je možnost dohledu nad cenami zdrojů. Podívejme se nyní na evropský kontext. Vidíme zde, že v tuto chvíli zde existují eh, tyto ukazatele, tyto hybné páky, které uvádějí věci do chodu. Máme zde biomasu a vodní energii, sluneční energii. Říkáme těmto zdrojům intermitentní zdroje energie. A zde vidíte situace v, ve srovnání s Evropskou unii, která nastěňuje situace v Číně a ve Spojených státech. To jsou technické záležitosti, které mají jenom nastínit problémy, s nimiž se potýkáme. Máme zde poptávku po energiích za ten termo Park, pak je zde solární energie, eh, větrná energie, je ta zbytková poptávka a zde je i představení simulace, která nastěňuje právě situaci u tepelné energie, větrné a solární energie. Vidíme zde průměrné hodnoty průběhu dne. Je to technická záležitost, ale je to 24-hodinový cyklus, který zde sledujeme a průměrem na evropské úrovni je 30 gigawatů za všechny eh, státy Evropské unie. A je to někdy 10, někdy 70, záleží, jestli je to léto nebo zima. 15% eh, zbytková poptávka u větrné a solární energie, to je zde dole. Evropská mapa obnovitelných zdrojů. Vidíte, že průměrná e, změna je až 90 gigawattů. Někde 30, někde 150. A úplně dole máme 40% podíl a zastoupení větrné a solární energie a zde už se dostáváme na 200 GW za den. Nechám to na vaši představosti, abyste si vyhodnotili, jaké problémy nám to působí. Každopádně nám to poukazuje na to, že systém výroby elektrické energie si vyžádá značnou pružnost. A to je to, co nám může systém ukládání nabídnout. Je to jistá možná záloha, řízení poptávky, Navíc zde máme větrnou energii, která se nám nabízí na severu Evropy a samozřejmě ukládání je v celé této věci naprosto zásadní. Co si v dnešní době uvědomujeme, je, jak bude v budoucnu vypadat kontext poptávky. Potřebujeme systém, který je bezpečný a ne příliš finančně náročný. Když se podíváme celkově na systém ukládání, na systém všech technologií, které se zde nabízejí, je to chemická varianta, zde je vodík a syntetický zemní plyn, pak je zde čistá elektrická energie, což je vzácná věc, pak mechanická, což je možnost čerpání vody například. Pak je zde termální ukládání, výroba tepla, když, které může být následně využito podle spotřeby a cen. Ve Francii máme známou techniku ukládání energie v noci, to znamená, že ráno, když lidé stávají a sprchují se, tak je k dispozici teplo. Pak jsou zde elektro technické eh, baterie. To jsou všechno technologie, které využíváme. Používáme dvě možná řešení využití a nasazení těchto technologií. Je zde možnost eh, ukládání a používání eh, uložené energie. Záleží na tom, jakou technologii využijeme a jaký systém potom nasadíme. Záleží, jestli jde o čerpání vody nebo stlačený vzduch, vodík, eh, tepelnou energii. Já to nebudu detailně technicky procházet, já jsem jenom chtěl nastínit, jak užitečné to je. Chtěl jsem nastínit všechny ty aspekty. A také jsem chtěl hovořit o jednotlivých službách, které s tím souvisejí. Euh, Důležité je zajistit určitou flexibilitu produkce a tím umožnit to, aby ty nestálé zdroje energie eh, byly schopny také pokrýt eh, stálou poptávku po energie. A prostě, aby bylo možné ty obnovitelné zdroje taky pružně připojovat a odpojovat od sítě. Co vlastně potřebuje současný systém eh, pro průmyslovou potřebu? Teď je nezbytné pokročit eh, ve výzkumu a vývoji. A proto máme také nové technologie, které jsou konkurenceschopnější než alternativní řešení, například baterie jsou konkurenceschopnější třeba v otázce nastavování frekvencí a tak dále. Ve Spojených státech i v Evropě jsou na různých místech lo, eh, lokalizované baterie, které mají tedy nahradit právě ty primární zdroje energie. Eh, z krátkodobého hlediska, tedy ve výhledu, řekněme, roku či dvou, by výzkum eh, měl být zaměřen především na malé instalace demonstračního charakteru, které tedy prokáží, prokáží životaschopnost této technologie. To je de facto i případ NR300, ale tady eh, v Evropě nám dosud chybí regulace. Na zobrazeném grafu vidíte totiž eh, velký rozdíl eh, mezi tím primárním uvolňováním a je tady pořád nebezpečí, že celý systém se zabrzdí do budoucích let bychom doporučili, aby se eh, skladování energie eh, více zabudovalo do trhu a zejména ve větším měřítku. Hovořím tady o zařízeních většího rozsahu. Šlo by třeba také o termické skladování eh, energie. skladování energie je poměrně nová záležitost a e, produktivita zatím ukazuje to, že zásobování energií by se takto mohlo odehrávat e, efektivnějším nákladem, efektivnějším způsobem. A e, je zde větší šance dostat náklady na elektřinu pod lepší kontrolu. To je pro mnohé docela novinka a je to i takový podnět, jak eh, orientovat nebo přeorientovat evropský průmysl. Záležitost NR300 to je poměrně novinka a je třeba říci, že eh, skladování energie je nezbytná záležitost, nezbytná součást. Experience. Děkuji panu Delpešovi. Vyslechli jsme si tři velice zajímavé prezentace. Zazněly tady různé pozitivní aspekty, ale také určité kritické připomínky. Nyní eh, otevřeme rozpravu a dáme slovo jednotlivým kolegům, zpravodajům a také komisi. Pan kolega Prody. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poblahopřát našim řečníkům, protože to byla všechno velice zajímavá vystoupení. V první řadě bych měl takovou poznámku. Existuje eh, velice užitečná technologie CCS, a to sice eh, transformace buněčné biomasy na e, rostlinný uhlík. Tohle všechno je velice důležité a tak, také s ohledem na úrodnost půdy, kde žije e, mikroflora, která odpovídá za to, jak je či není která půda úrodná. Takže toto je takový příklad CCS, který je aktivní, ne pasivní. Je to technologie, která by mohla být velice zajímavá s ohledem na zlepšení kvality půdy. Druhá věc. Já jsem si s velikým zájmem vyslechl vystoupení paní Burman, protože ona tady popsala velice eh, důležitou technologii. A já mám následující otázku. Za prvé, je nějaké eh, vytváření uhlíku při tom splňování? A druhá věc, chci se zeptat, eh, nebo respektive, mám pocit, že by se mělo vybudovat více zařízení menší velikosti právě s ohledem na náklady přepravy biomasy do těchto zařízení. to je určitě podnět k zamyšlení. Pokud jde o uskladňování energií, tak eh, velice často se eh, tyto látky zpracovávají v kondenzátorech o vysoké kapacitě a také je tam vysoká kapacita uskladňování elektrické energie. A Rovněž jsou tam velice dlouhé doby eh, naplňování těchto zařízení. Zároveň rovněž existují systémy uchovávání tepla, které jsou velice zajímavé, protože eh, by mohly být realizovány v rámci kogeneračních zařízení, kde dochází paralelně k výrobě elektrické energie a tepla. Takže zároveň by se tedy vytvářela elektrická energie a zároveň by se tam akumulovalo teplo ve chvíli, kdy není potřeba. Například v Německu jsou takové zkušenosti v rámci sítě, takže to by také bylo velmi zajímavé, zda jsou některé údaje. Dobrá, děkuji. Ještě předtím, než budeme pokračovat, musím na vás apelovat, abyste nepřekračovali přidělený čas, protože čas, který máme k dispozici, je jasně vymezený. Eh, zároveň někteří kolegové řekli, že by bylo zajímavé, kdyby mohli dostat k dispozici vaše texty v písemné podobě, protože to byla skutečně zajímavá vystoupení. Takže bych chtěla požádat náš sekretariát, aby schromáždil tyto prezentace a následně poskytl všem kolegům. Slovo má Chris Davis. Thank you, Chairman. I asked before... Děkuji, paní předsedající. Já už jsem se předtím ptal, proč to trvalo čtyři roky, než eh, vlády strávili, schválili NR e 300 a mezi tímto okamžikem, okamžikem, kdy se schválily první projekty. Jestliže to půjde tímto tempem, tak určitě budeme zaostávat za dalšími zeměmi, které vyvíjí tutéž technologii. A e, my jsme tedy e, viděli e, různé slibné projekty, nicméně teď se říká, že dát si žádost k NER 300, tak to v podstatě znamená jenom zaškrtávání nějakým způsobem, prostě zaškrtávání políček v seznamu, jenomže ono je to, je to prostě eh, takové, že je to podmě neprůhledné, jsou tam eh, tajné tendry a tak dále. Eh, v podstatě myslím, že problém je komunikace, problémem toho, proč se to nepohybuje dopředu a v podstatě máme jenom jeden jediný projekt. Mě by tedy zajímalo, jestli tak, jak to říkám, jestli to vidíte stejně eh, vy, kteří jste nám tady přednášeli. Já si myslím, že eh, by to všechno bylo daleko, průběž, eh, daleko pružnější, kdyby to bylo pružněji nastaveno. Čili možná, že ten zelený, zelený vodík mohl být daleko rozšířenější. Merita? Já bych eh, měla otázku na pana Bermana. A sice, co se týče toho jeteborského zařízení. Já to chápu tak, že to zařízení je už teď dokončeno, ale je to pilotní projekt. A jak se z toho může stát skutečně komerční projekt ve velkém rozsahu? tak aby obnovitelné zdroje, zde tedy biomasa, mohly být opravdu využívány. Je třeba, aby Evropská unie něco rozhodla, aby se to mohlo realizovat do budoucna ve větším měřítku? A druhá otázka. Máte problémy například v tom smyslu, že byste byli závislí na odpadním, eh, odpadních produktech eh, z lesního hospodářství. I o tom jsme vedli v Evropské unii diskusy a poměrně těžko se rozlišovalo mezi lesními odpady eh, z Indonésie a z Brazílie, které se dostávají do Evropy, případně to zase na místě působí nějaké další problémy. Tak je, je to problémy pro vás tedy. Kolega Kelly, per favore. Děkuji, slovo má pan kolega Kelly. Prego. Prosím, pane kolego. Děkuji mnohokrát a děkuji za velice zajímavé prezentace, které zde zazněly. Také byly velice slibné, pokud se to vše podaří zrealizovat. A jistě toho máme ještě hodně co dohánět, pokud se týká regulačního rámce. Já myslím, že mm, to je velice aktuální z pohledu obnovitelných energií. Protože pozorujeme změnu eh, postoje veřejnosti k eh, řadě obnovitelných zdrojů, například vítr, větrné elektrárny. Proti tomu se staví stále více lidí, než tomu bylo ještě třeba před několika lety. A také jsou zde eh, různé předsudky, pokud jde o ty větrné turbíny, o ty větrné elektrárny a to všechno, na to všechno musíme reagovat. Potom je tady také otázka nákladů, co se týče tradičních zdrojů energií, a řada dalších problémů. Čili já se ptám, jestliže můžeme dále rozvíjet skladovací zařízení, zejména v oblasti elektrické energie, bylo by využití obnovitelných energií možná více atraktivní a také by se více ekonomicky vyplatilo? Děkuji a slovo má paní Hübner. Děkuji vám jsme velice rádi, že se s námi eh, dělíte o to, co už se podařilo. Tyto příklady ukazují, že obnovitelné zdroje opravdu mohou být zdroji budoucnosti. Eh, jak tady někdo z vás řekl, je problém ukládání energie, zejména v dobách energetických špiček. My eh, v současné době ten program NR300 Eh, musíme rozvíjet ve dvou směrech. Jedna je to CCS a rozvoj eh, této metodiky či technologie tak, aby eh, bylo potvrzeno, že je použitelná do budoucnosti. Protože jinak se může ukázat, že opravdu uhlí by mohlo být zdrojem energie do budoucna. A jinak, pokud se týče celého mixu zdrojů, tak energie sluneční a energie větrná, tady už máme technologie. A zajímalo by mě, jestli eh, pracujete také na eh, zdokonalování ukládání energie ze všech těchto zdrojů. A eh, jestli tedy byste eh, nám mohli dát k dispozici eh, vaše podklady, protože to jsou pro nás cené důkazy o tom, eh, co se tady skutečně děje v oblasti inovací a vývoje. Děkuji vám. Kančan, Rigo. Děkuji slovo, pan poslanec Kančan. Děkuji, děkuji mnohokrát za přednesené prezentace. Já eh, se zabývám zejména tou oblastí produkce, ale myslím si, že je velice důležité také uskladňovat, konzervovat energii pro období, kdy ji potřebujeme. Velice mě zaujala prezentace, kde se hovořilo také o tom uskladňování. A já bych chtěl položit eh, následující otázku. Kolik eh, nyní vyhazujeme té energie? jak moc tou energií plítváme jenom z toho důvodu, že v určité chvíli eh, nám není k ničemu, že ji nepotřebujeme. A jaké pobídky potřebujeme pro to, abychom využívali tu energii skutečně, kdy je potřeba? Ne, vy jenom ve dne nebo jenom v noci. V ideálním světě bychom měli mít takový systém uskladňování, kdy prostě na vyžádání by byla příslušná energie vždy k dispozici, tak abychom nemuseli eh, vyhazovat vůbec nic. Jaká metoda by byla potřeba pro to, abychom měli větší flexibilitu a mm, abychom co nejrychleji začali praktickým způsobem využívat všechny tyto možnosti. Já mám totiž dojem, že my se tady velice zaměřujeme na tu produkci, na to, abychom nalezli e, všechny příslušné systémy, které poskytnou co největší záruky, ale mm, zároveň jsem přesvědčen, že Bohužel velká část té energie následně využitá není. Takže byl bych rád, kdybyste mi k tomu mohli něco říci. S velikým potěšením jsem si eh, vaši prezentaci přečetl a budu rád, když mi odpovíte. Děkuji. Kolega Goebbels. Kolega Goebbels. Děkuji, paní předsedkyně, já se omlouvám, eh, že jsem nezachytil vyvolání svého jména. Tedy, paní předsedkyně, vy jste mi vzala slova z úst, v podstatě jste položila stejnou otázku. Byla velmi zajímavá prezentace hlavně pana Del Pešese, který nám nastínil informace k výkyvům energie a to je informace velmi důležitá, Já bych opravdu rád, abychom dostali kopii prezentace a příslušná čísla, což je velmi důležité pro to, abychom mohli dále rozvíjet debatu na téma obnovitelných zdrojů. Děkuji vám. Grazie. E, Děkuji, pan kolega do Campo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem překvapen, děkuji vám. Eh, v prvé řadě děkuji za všechny přednášky, děkuji všem přednášejícím, byla to velmi zajímavá eh, akce, hodně jsme se z toho poučili, ale mě překvapuje, že co se týče problematiky ukládání energie, tak zde neexistuje žádný přímý program Evropské unie, který by byl přímo zacílen na ukládání energie. To je Totiž takový zastřešující systém, patří tam i greening, to takzvané e, zazeleňování, e, greening v oblasti elektrické energie, to není, jak říkal pan zpravodaj, dostatečně podchyceno. A mě to překvapuje, protože se zdá, že e, dojde v budoucnu k velkému nárůstu a ta čísla v budoucnu opravdu porostou a já proto nechápu, proč ukládání se soustředí hlavně na elektrická auta, elektrické automobily, což je úplně jiný program a dokonce i u vodní energie došlo k zamítnutí projektu společného zájmu, které se odvíjely od ukládání vody protože se zdálo na straně producenta, že to není ufinancovatelné a zdůvodnitelné u bank. Je to tedy problém toho institucionálního zastřešení? A nebo si přednášející myslí, že to vidím špatně? Děkuji. <coughs> Kolega Ilir, prego. Děkuji, kolega Ilar. Děkuji. Já jsem z regionu. U nás eh, je podíl obnovitelných strojů a eh, je eh, velký podíl obnovitelných zdrojů energie, které tam prostě jenom existují, ale nemohou být připojeny do sítě, poněvadž té energie je prostě přebytek a u nás se to děje tak, že eh, eh, přebytečná energie z těchto zdrojů je proměnována na plyn a ten plyn se potom uskladňuje. Ovšem hospodárné to tedy není. Eh, takže my tady spojujeme dvě věci. Je tady snaha o redukci emisí CO2 a dále je tady požadavek přecházet na obnovitelné zdroje. A to můj region a Německo vůbec vede k tomu, že budeme mít sice nejvyšší podíl obnovitelných zdrojů, ale přesto nám nadále vzrůstají eh, objemy emisí CO2. Mám tady otázky. Eh, CCS, eh, to je vůbec otázka přijatelnosti pro Eh, obyvatelstvo. Mě by zajímalo, jaký je rozdíl oproti obvyklým eh, obvyklým skladištím plynu, které tedy v Evropě budujeme. A dále CCS je eh, naopak tedy vnímáno jako společensky nebezpečné, čili je mezi těmito dvěma technologiemi výrazný rozdíl. A druhá otázka, jste schopni Eh, nějakým vědeckým způsobem porovnat eh, různé způsoby skladování energie, anebo eh, u té otázky skladování energie převládá přesvědčení, že teď prostě musíme jednoduše a prostě jít po obnovitelných zdrojích energie a tudíž skladování energie je absolutní priorita. Děkuji. Pokud se již někdo další s kolegou nehlásí, můžeme si poslechnout reakce našich řečníků. A nejprve bych požádala pana kolegu Delgado Rosa, který naváže na svůj úvodní příspěvek a prosím, aby každý z řečníků se snažil dodržet hůtu tři minuty. Děkuji. Děkuji. Já se pokusím co nejlépe využít eh, své tři minuty a pohovořit o otázce flexibility či neflexibility programu NER 300. Ano, já myslím, že ekologický vodík se stál do jisté míry obětí neflexibility programu NER 300, protože Mm, komise byla v takové pozici, že říkala, máme tady ten či ten článek a ten říká to či ono. Ale mm, bylo tam tedy vždycky to, že tak, tak toto má dopad na ty provozní náklady a na financování projektu. A my jsme kontrolovali ty projekty, respektive všechny ty projekty kontrolovala Evropská investiční banka a e, následně od toho se odvíjela naše rozhodnutí. Čili nemohu si být, nemohu plně s jistotou říci, zda ta flexibilita, kdyby tam byla, zda by eh, ten ekologický vodík eh, se mu dařilo lépe. Ale já chci říci následují věc proč tam byla tato neflexibilita. To, to souviselo také s časovým nastavením. Bylo to proto, že my spravujeme peníze členských států a spravujeme je konkurenčním způsobem. Čili e, není úplně jednoduché, když k tomu přistupujeme takto, aby komise měla úplně volnou ruku, aby byla plně flexibilní, mohla měnit pravidla podle té či které situace. Zároveň bych chtěla ale říci, že možná bychom se měli ponaučit, vzít si ponaučení z programu NER pro případné nasledující programy a naučit se větší flexibilitě. Ano, jistě by to vyžadovalo větší diskreční pravomoc komise. V současné době k tomu tak příliš často není, ale asi bychom se nad tím měli zamyslet, ale byla tam také ta otázka toho časového rámce. To tam byl velký problém a snažíme se už na tom pracovat. V rámci té druhé výzvy již zkracujeme časové lhuty všem jednotlivým partnerům, Evropské investiční bance, komisi, takže tady jsme si určitě ta ponaučení vzali a také eh, různé milné výklady toho, co říká či neříká nařízení. To všechno by se mělo také napravit. Ale není to úplně jednoznačná věc, ta flexibilita, neflexibilita, jestliže chceme konkurenčním způsobem spravovat prostředky členských států. Děkuji. stato troppo parco del suo tempo. Děkuji, vy jste opravdu velice efektivně využil váš čas, já vám za to děkuji. A následně podle stejného pořadí, jak hovořili, dávám slovo Žakovi Kivětovi. Um, já vám děkuji. My jsme říkali, že jsme to potvrdili nizozemskému členskému státu. To je jenom na adresu pana Davise. My jsme vám říkali, že jsme naše projekty potvrdili nizozemskému státu, to znamená, že jsme eh, věřili našim projektům, návrhu, který jsme vytvořili a chtěli jsme jej realizovat. Došlo k nedorozumění a nedostatečné komunikaci, nedostatečnému pochopení, proto to nemohlo pokračovat. Já jsem vám říkal, že pokud by došlo k porozumění, tak to bývalo šlo překonat a byli bychom schopni věc eh, uskutečnit. Pokud jde o projekt samotný, tak si myslím, že Evropa zmeškala jednu velkou příležitost. Mohli jsme vytvořit energetický efekt, mohli jsme znovu využít CO2. Je to škoda, že k tomu nedošlo. Doufám, že to zodpovědělo vaši otázku. Eh, děkuji a dávám slovo paní Asse Burban, prosím. Ja, <clears throat> jag börjar med att besvara frågan när det gäller... Děkuji, já se vyjádřím tomu, co říkal v prvé řadě pan Prody. Co se týče velikosti závodů, velikosti elektráren, Řeší se to v Evropě. My ve Švédsku a ve Finsku máme dlouhé pobřeží, máme hodně surovin, které jsou k dispozici poměrně nedaleko, to znamená, že můžeme vytvářet velké elektrárny a můžeme bez problémů vše, vše přepravovat jak eh, železniční dopravou, tak po moře. K tomu, co říkala paní Úskan, položila otázku na téma podniku v Gothenburgu. V podstatě tento podnik byl docela velký, tato elektrárna byla velká ve srovnání s jinými ukázkovými elektrárnami. Jak ji přetvořit? Pokud by nám Evropská unie pomohla, tak bychom se eh, pokusili o to, abychom snížili eh, objem CO2. Pakliže by zde byly možnosti financování, tak bychom to mohli uskutečnit. Také by to prospělo harmonizaci mm, řídících aspektů. Rovněž také je potřeba pamatovat na to, že různé země mají e, různé možnosti financování, různé možnosti podpory, což má vliv následně na e, soutěž mezi nimi. My jsme zaznamenali ceny paliv před rokem, že klesaly, tehdy mm, byly odběrové ceny jiné, takže někdy je těžké obstarat eh, odsouhlasení financování v pravém čase. Řada projektů v rámci NER 300 by eh, bývala mohla těžit z toho, pakliže by se prodloužily lhůty. Když hovoříme o znalostech a dovednostech a o nakládání s odpady, o eh, lesech, tak tohle je naprosto zásadní pro nás ve Švédsku, pro nás je uh, Eh, dřevo zásadním exportním artiklem a v tuto chvíli využíváme odpad z lesů velmi udržitelným způsobem. Máme za to, že podmínky se však v různých zemích liší a my bychom mohli využívat bioplyn hlavně v oblasti dopravy, Jenomže samozřejmě zde existuje problém prohlášení o původu materiálu eh, a o tom, eh, jakým způsobem eh, může být materiál přijat. Pokud jde o splinování, tak to v některých zemích může fungovat jinak. U nás se to týká hlavně odpadu z lesnictví ale třeba se řeší mořské řasy v této souvislosti. V řadě zemích probíhá výzkum, ne nutně se to musí tedy omezovat pouze jenom na lesy. Ale zatím to nevidíme, takže bychom mohli dovážet tento materiál z Indonésie nebo odjenut a myslím, že žádné švédské či finské projekty se tímto směrem zatím neorientují. Děkuji vám. Děkuji a poslední řečník, který vystoupí, je pan Del Peš kterému tímto dávám slova. Prosím, aby i on nám tady následně zanechal svou prezentaci. Děkuji. Euh, Děkuji vám. K otázce elektrické energie asi víte, že existují různá řešení, která je potřeba přesně připravit na eh, příslušné oblasti. Já jsem se soustředil na ukládání energie Obnovitelné zdroje totiž zaznamenávají značné výkyvy, proto je třeba vyrovnat dodávku. Můžete používat pro tento účel třeba baterie nebo jiné možnosti, jak energie uchovávat na jinou dobu. Nyní pokud jde o otázky, které jsme si vyslechli, tak eh, je, ta, je zde jednak otázka toho, jestli bychom mohli v budoucnu s energií zacházet lépe. Existují zde dvě možnosti, eh, co se týče výzkumu vodíku. Pak je zde starý, velmi zajímavý nápad, který se týká hydraulických technologií my jsme jej ve Francii řešili, pak je zde varianta tepla a tepelných sítí. Mohli bychom ohřívat vodu tam, kde je dostatek větru, nebo bychom mohli ohřívat vodu, eh, ukládat energii a využívat ji na vytváření elektrické energie. I to je varianta. Mohli bychom řešit různé možnosti, co se týče ukládání a co se týče možnosti, jak uh, se přizpůsobit poptávce a e, podle toho uspůsobit výrobu. Já jsem tedy upozorňoval na vodu, pak jsem také upozorňoval na poznatky z výzkumu z jiných oblastí. Myslím si, že jsou různá řešení, jimž se můžeme věnovat. To noční uchovávání nebo noční ukládání, to je varianta, Myslím si však, že u solární energie bude asi velký rozdíl mezi cenovou hladinou ve dne a v noci. A to třeba zaznamenáváme hodně v Itálii, kde je tahle zbytková poptávka patrná, možná bude nižší eh, někdy ve dne, někdy v noci. Takže ten způsob ukládání by se musel vždycky přizpůsobit novému vývoji uh, jak v poptávky, tak i cenové hladiny. Možná, že bude cena vyšší právě přes den, než by byla přes noc. Děkuji. A volty. Děkuji. Někdy si znovu slovo vezmu trošku později, ale je to právě třeba i z důvodu tlumočení, protože chvíle trvá, než mi to ve sluchátkách doběhne do konce. Uh, Dobrá, vidím, že jsme to zvládli dobře. Máme ještě několik eh, minut k dispozici, proto bych možná znovu dala slovo panu Delgádu Roza, aby mohl ještě pohovořit o tomto velmi důležitém tématu ukládání. Prosím, máte slovo. Děkuji. Eh, já velice rád využiji těchto pár minut navíc. We need not one silver bullet on one... Tak eh, my samozřejmě potřebujeme mm, Eh, nejenom obnovitelné zdroje, ale také chytré sítě, eh, CCS a tak dále. Eh, Green storage to je velice důležitá věc. Pokud se týče skladování energie, tak to je tedy trošku problém. My de facto potřebujeme přejít od pilotní fáze do fáze Eh, plnoformátového předvádění eh, demonstrace. Ale eh, to nám nevyřeší úplně všechno. Samozřejmě, že nám to nevyřeší otázky, jako je akceptace ze strany veřejnosti, a to se týká také větrných elektrárn a tak dále. Čili určitě neexistuje jeden všelek na naše energetické problémy, ale toto skladování energie je určitě významným prvkem a měli bychom s ním počítat. Děkuji. Concludiamo dunque questo... Děkuji. Tímto tedy ukončíme dnešní slyšení, které bylo součástí pracovního programu našeho výboru, jak se na něm dohodli koordinátoři. Dle mého názoru to bylo mimořádně zajímavé slyšení pro všechny zúčastněné. Já bych tímto chtěla eh, velice poděkovat našim řečníkům, kteří se s námi podělili o své i velice konkrétní eh, zkušenosti a vše nám velice jasně přednesli. Domnívám se, že jak program NER 300, tak Evropský plán ozdravení energetiky jsou velice důležité nástroje, třeba že mají určité limity, neboť se nacházíme v takové přechodné fázi, kdy se snažíme dostat do systému, který bude energeticky kompatibilní s našimi budoucími potřebami. Myslím, že pro nás, pro všechny bylo velice důležité také téma investic a e, to, co tady několikrát zaznělo, že je potřeba více investic do těchto alternativních energií. Jedná se o investice, které jsou e, sice často veliké, ale ne vždy e, jednoznačně návratné. Čili myslím, že jste nám poskytli velice důležité podněty k dalšímu zamyšlení. Já vám ještě jednou mnohokrát děkuji a děkuji také eh, řediteli komise, který s námi po celou dobu byl. Děkuji. Buongiorno. Il prossimo... Ah, ecco, è arrivata la Presidente. A již přišla paní předsedkyně. Bene, prendiamo posto. Dobrá, prosím, abychom pokračovali v našem programu. Další téma je Horizont 2020. Pro tuto rozpravu máme k dispozici hodinu a půl. Máme zde tři vystoupení. Nejprve pět společných podniků, to je tedy, co nás čeká dopoledne a odpoledne Cezar a čtyři partnerství veřejného sektoru. Máme zde pět zpravodajů, aby přednesli své zprávy pro dnešní dopoledne. Každý z nich dostává pět minut a jako první paní kolegyně Riera Madurel, prosím. Muchas gracias, presidenta, queridos colegas. Děkuji vám, paní předsedkyně. Kolegové, eh, pokud to volíte, ráda bych eh, na začátek řekla, že v době, kdy národní vlády šetří na investicích do výzkumu a vývoje, tak je třeba se tomu postavit. To, co my se zde snažíme prosazovat, tak to je ten správný správný rámec tyto společné podniky a iniciativy. Přesto všem je zde ještě prostor eh, prostor pro zlepšení. Zlepšení spolupráce, kompatibilita mezi těmi společnými podniky a rámcovými programy. A také je třeba toto řekněme, popularizovat eh, v vědecké komunitě. Eh, my jsme předložili řadu pozměňovacích návrhů, ale já tady nemám příliš mnoho času, čili zaměřila bych se na dva konkrétní body, eh, které jsou podle našeho názoru nejvýznamnější. Tak především, pokud se týče iniciativy pro inovativní léčiva a s tím souvisejícími právě na duševní vlastnictví. Já jsem eh, hovořila se zpravodaji, kteří se zabývají společnými podniky v jiných odvětvích a my jsme se rozhodli, že použijeme eh, ten škrt ve výše 12,5% eh, oproti tomu eh, původnímu návrhu, poněvadž ono se to plošně týká všech programů. Eh, když se jednalo o horizontu 2020, naším argumentem bylo to, že tento program by se měl soustředovat na transnacionální iniciativy také pro malé a střední podniky. A to by možná pomohlo tomu, aby třeba jiné nebo konkrétní projekty nebyly příliš postiženy škrty ze strany rady. E, tady jsme se soustředili zejména na prostředky přidělené na EMI, e, e ME 1 a 2. Zbytek prostředků by se potom přesunulo finančního rámce. No a pak máme další programy na eh, seznamu náhradních eh, eh, projektů. Dále chceme zajistit to, aby ten multiplikační efekt byl výraznější. Rádi bychom zavedli nový indikátor intenzity výzkumu a vývoje. Ten jsme tady zavedli a hodně se od něj slibujeme. Nyní tedy k té politice eh, IPR. To je součástí zprávy o rámcovém programu číslo 7. A my jsme tedy eh, v situaci, kdy všechny projekty, které spadají pod tento program, se budou řídit eh, Eh, jednotnou sadou pravidlem, pravidel. Čili to se bude týkat eh, všech těch společných podniků eh, a inovací. Všichni, respektive většina potenciálních účastníků pořád má určité pochybnosti o celé té politice, na jejímž základě se tyto iniciativy eh, v společných podnicích odehrávají. V podstatě bychom si nepřáli, aby právě ty nejlepší malé a střední podniky a další potenciální účastníci byli odrazováni. Já jsem předložila pozměňovací návrhy, abych eh, podpořila a upevnila pozici vědeckého řídícího výboru jakožto hlavního odpovědného orgánu. přeji si zajistit to, aby všechny orgány měly dostatek zdrojů na to, aby mohly dostat svým zodpovědnostem v této citlivé oblasti. Děkujeme paní kolegyni Madurel. Nyní pan kolega van Nistelrooy na pět minut. Eh, děkuji vám, paní předsedající. Eh, mám tady Eh, nyní přímo hovořit o těch biotechnologických průmyslových odvětvích a nebo o EME. Eh, e. Takže jenom ty podniky a nebo, eh, nebo tedy to obecnější téma. Eh, ty eh, biotechnologie, to je naše eh, novinka, ale myslím, že už máme určité zkušenosti o tom, jak se to dělá. Nicméně teď máme určitou novou formu. Ekonomičtí hráči jsou proto nadšení a skutečně bychom to konečně měli spustit. A jestliže na začátku máme z celého programu k dispozici pouhou jednu miliardu, eh, tak eh, ekonomika, ekonomičtí hráči k tomu dodají 2,8 eh, miliardy ze svého. A to je skutečně multiplikátor, jaký jsme mm, ještě neviděli. Čili my mezi těmi novinkami jsme opravdu v čele a já mám dojem, že eh, teď můžeme jednat rychle, neboť eh, v minulých letech eh, se odvedla spousta práce, takže to skutečně může se rychle nastartovat. Já nemám zde mnoho pozměňovacích návrhů a myslím si, že pokud se týče postupů, můžeme se učit ze zkušeností jiných. Eh, tady je třeba přistupovat k tomu integrálně, aby Evropa také v biotechnologiích mohla postoupit před. To se týká eh, zemědělství, průmyslu, eh, zpracování odpadů, energetiky a tady jsou obrovské příležitosti. Jestliže tady už eh, máme určité škrty u těch society challenges, eh, tak aby se to eh, odbývalo jaksi proporcionálně, aby se tady neškrtalo prostě víc než jinde, o tom jde aby ty škrty byly rovnoměrné, rovnoměrně rozděleny a aby každý ten společný podnik, každá ta iniciativa společných podniků měla šance. Je skutečně škoda, že prostředku v rámcovém programu je nyní méně. E, nicméně proporce musí zůstat zachovány. E, už proto, že vlastně tou investicí jedné miliardy dostaneme e, dalších 2,8 miliard. Já jsem se snažil o strženlivost v podávání pozněvacích návrhů a také je třeba říci, že i v tom absolutoriu jsou určité body, které je třeba projednávat společně s i dalšími iniciativami společných podniků, ale jak říkám, eh, chci tady být zdrženlivý a jde o to jenom, jak to technicky provést. Děkuji panu kolegovi Fanistorovi a nyní má slovo pan poslanec LR. Pět minut. Dámy a pánové, Horizon 2020 eh, byl eh, úspěšně eh, přijat a schválen. Máme tady určité zbytky v pozitivním smyslu. Ten inovační a investiční balíček je skutečně obrovský úspěch. Je to kolem 9 miliard a jde o jedny a tytéž peníze které tady vyskytují, se vyskytují pod různými názvy a byl, bude třeba to tady opravdu zbalit do jednoho balíčku. Máme u různých PPP eh, eh, a u různých společných eh, iniciativ jaksi různé přístupy, to vyplývá ze smluv a argumentuje se tady také eh, krátkým časem. Eh, my nyní jsme v konzultační fázi, ale prakticky eh, řečeno ty delegované akty brzy se ocitnou v parlamentu a myslím, že pokud jiné instituce akceptují to, že my budeme absolvovat všechny tyto výměny názorů, tak eh, k tomu tedy ostatní instituce budou také přistupovat pozitivněji. Podstatné je, abychom my odvedli svoji práci a abychom to stihli do konce tohoto mandátu. Eh, v té eh, kapitole číslo dvě já bych řekl, že to je Eh, důležité, eh, je to důležité z hlediska snižování hlučnosti, snižování emisí v dopravě. Eh, pokračující podpora pro CCS2 je nezbytná a myslím si, že výsledkem bude úspěch Clean Sky. Ten předchozí návrh jsme velice silně podpořili. Eh, jinak eh, celá tato oblast eh, si ještě vyžádá určité zlepšení. Já tady ve své zprávě nezmiňuji žádné konkrétní záležitosti, ale prostě v těch interim relations tady je co zlepšovat. My jsme si zhodli na tom, že Clean Sky 2 je podstatná záležitost, tak aby se zvýšila konkurenceschopnosti. My jsme my jsme se dostali na úroveň nějakých 60 až 70 a Clean Sky 2 eh, je otevřena novým hráčům. Budeme mít eh, větší flexibilitu, lepší koordinaci s horizontem 2020 eh, v tom balíčku a to také povede k synergiím. Myslíme si, že to v podstatě propojení, toto propojení povede také k posílení pákových efektů, kromě synergií. Přetrvávají ještě neřešené problémy, a to je například rozpočet, to vlastně na prvním místě. Myslím, že bychom mohli usilovat o balíček a o to, aby to bylo svázáno do jednoho balíčku a e, e, tady to eh, redukce rozpočtu o 12,5%, ano, já se připojím k tomuto návrhu, ale mělo by to být eh, jaksi obecně, hm, plošně. Já bych, eh, já to říkám proto, ne, že bych chtěl tady hm, otevírat a zahajovat jakési politické boje, ale prostě jde tady o proporcionalitu. Čili asi by nešlo Eh, na jedné straně eh, bojovat za rozpočet po Clean a zároveň tedy podporovat eh, drsnější škrty v jiných oblastech výzkumu, třeba Cezar. Takže jde o tu přiměřenost a proporcionalitu. Zároveň já tady zavádím přeskum v polovině, období a zejména tady ten eh, rozpočet pro eh, dopravu a eh, tak dále, poněvadž tady my chceme samozřejmě přesouvat dopravu například na železnici. Jinak od roku 2014-2020 se budeme snažit eh, toto sladit více s horizontem 2020 a eh, po roce 2020 bychom měli mít nový rozpočet. A mm, eh, zároveň se domníváme, že celkově, celkové časové sladění by bylo dobré a u toho Clean Sky 2. E, e, tady máme přechodné období čtyři e, roky, čili to povede k tomu, že ty společné podniky první a druhé generace po nějakou dobu budou koexistovat. Závěrem měli bychom se vyhnout dalšímu prodlužování přechodného období pro jednotlivé programy. A pro mě je důležité ještě to, že bychom chtěli propojit náš vlastní přístup se strukturálními fondy. Nejde nám jenom o jakési doplňkové investice. Domnívám se, že by bylo dobré provést celkový přehled. Myslím, že komise se toho ráda ujme, ale Já se omlouvám, že eh, my tady hovoříme o eh, dost technických detailech, takže ono to eh, žádá určitý řečnický čas. Celkově potřebovali bychom trošku konceptuálnější přístup k tomu, aby členské země doplňovaly Eh, ty výdaje eh, v rámci horizontu 2020 o vlastní prostředky. A druhá věc, z našeho hlediska, eh, my už tady máme to ustanovení o více příjemcích, takže doufáme, že se to rozjede kooperativním způsobem. A ještě poslední věta pokud se týče vyhodnocování a absolutoria, my máme jednotný přístup, to myšlenku o tom, jak by se k tomu mělo dospět. A myslím, že společně socialisté a lidovci se eh, na tomto shodují. Děkuji vám. Bene, grazie. Děkuji, děkuji panu kolegovi Ellerovi a připomínám, že pro tuto rozpravu všichni zpravodajové mají souhrně k dispozici 30 minut, tedy nikoliv jenom 3-4 minuty každý. Nyní bychom takto nadálku měli poblahopřát naší paní kolegyni Kolarské Bobinské, už jsme jí zaslali i e-mail. Jak možná víte, byla jmenována ministriní pro vědu v Polsku, takže mnohokrát blahopřejeme. Věřím, že se k ní naše slova snad dostanou a místo ní vystoupí pan kolega Rubik. Ja, recht herzlichen Dank. Ich glaube... Děkuji vám. Myslím si, že je to dobré znamení, že tady Eh, výměna, tedy komunikace mezi parlamentem a radou funguje dobře. Myslím, že naše paní kolegyně významně přispěla k tomu, že současný rámec eh, bude vhodný i do budoucna. A takovýto stabilní většinový rámec je velice důležitý v této oblasti. Přecházíme z předchozího sedmiletého programu do nového to má také e, svou roli. A reformní úsilí, jehož svědky jsme v poslední době, nám přináší výhody pro e, veřejné i e, státní partnerství. Myslím si, že důležité je, že zde vidíme ony synergie v celém horizontu 2020 a toto je třeba dále posilovat, zejména v oblasti spolupráce, například Evropský technologický institut, eh, zde eh, jak vlastně vypadá spolupráce s těmi společnými technologickými iniciativami. Skutečně se zde generuje určitý, určité množství poznatků, a které potom vplývají do vzdělávací systému tady je důležité, aby eh, se právě ten nejnovější eh, stav poznání eh, rychle šířil, zejména třeba v telekomunikačních technologiích. Je třeba, aby se to dostalo na univerzity a do škol, aby se prostě vyučovalo skutečně to nejnovější. My dnes tady dovážíme většinu elektronický komponent eh, z různých částí světa, ale důležité je, abychom měli také vlastní produkci, nezávislou produkci. Eh, důležité je také ochrana dat a bezpečnost elektronických systémů státní zprávy. Tato je třeba analyzovat. A zároveň eh, z toho můžeme čerpat konkurenční výhody na světovém trhu. Když vidíme, že eh, zde máme eh, celkově zhruba 2 miliardy, přičemž Evropská unie z toho dává k dispozici 1 miliardu, tak eh, mám takovou kritickou Eh, otázku, eh, proč tedy ty správní náklady u těch různých typů společných podniků jsou tak rozdílné. Někde je to do 6%, někde je to přes 6%, někde je to tedy dokonce mnohem nižší. Eh, jsou tady nějaké konkrétní důvody, proč tomu tak je? Jsou někteří o tolik efektivnější než jiní? Skutečně jsou tady rozdíly zhruba v rámci desítky procent. Samozřejmě, že nám jde také o to, aby Evropská eh, výzkumná eh, rada, eh, která rozdílí granty, aby komunikovala s EIT, ale také s těmi iniciativami pro společné podniky. Tady hovořím nyní o komunikačních strukturách a ten Horizon 2020 by měl být eh, jakýmsi novým podnětem pro generální ředitelství vzdělávání. Vidím tady velký potenciál a samozřejmě my jakožto parlament do budoucna eh, budeme chtít udělovat eh, absolutoria. A to vlastně ukazuje, že tyto programy by měly být už vzhledem k její velikosti podřízeny parlamentní kontrole. E, to si vyžádá samozřejmě komunikaci s komisí, jak pokračovat dále, tak aby nedocházelo e, ke dalším prodlením a abychom možná našli nějaké nové postupy e, v této oblasti ten nový způsob přístupu k těm společným podnikům a iniciativám, eh, to by mohlo být eh, také pro nás v průmyslovém výboru určitou inspirací do budoucna. Děkuji. Rubik. Děkuji panu kolegovi Rubikovi a jako poslední nyní vystoupí Todorov Panajotov. Prosím. Panajotov. Thank you. Děkuji. Děkuji. Vážení kolegové, já jsem moc rád, že vám mohu představit svoji zprávu k, k návrhu komise o nařízení k společné technologické iniciativě. Máme zde několik eh, pozměňovacích návrhů. Já vítám návrh komise k společnému podniku pro palivové články a vodík 2. Je to návrh na následujících 10 let. Myslím, že je to velmi důležitý nástroj, který má řešit eh, tuhle problematiku v Evropě. Od eh, svého založení to, tato společná iniciativa ukázala, že může být eh, efektivním nástrojem pro přenos energie je možné nabídnout Evropě eh, lepší energetickou bezpečnost a také může podnítit eh, udržitelný dlouhodobý růst. Naše průběžné vyhodnocení této iniciativy z roku 2012, kterou, které vypracovala Evropská komise, ukázalo, že je to eh, dostatečná platforma pro vytvoření silného partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem v zájmu podpory malých a středních podniků a zájmu rozvoje těchto technologií. Já jsem své zprávě doporučil, aby e, tyto užitečné zkušenosti společného podniku pro palivové články a vodík 2 byly ještě dále rozvíjeny. Vodík je e, e, čisté palivo, které může být využíváno a má různé možnosti uplatnění, může nabídnout eh, řešení výzev Evropské unie od bezpečnosti až po řešení ochrany eh, klimatu a inteligentního udržitelného růstu. Myslím si, že tyto technologie mohou nabídnout další alternativy eh, fosilních paliv v Evropské unii, mohou nabídnout další zajištění bezpečnosti energetiky dlouhodobém horizontu a Evropa by neměla zapomínat na to, že udržitelný inteligentní růst a uplatňování palivových článků a vodíku 2 může do značné míry záviset na eh, různých zácných eh, surovinách, jako je například platina. A právě zácnost těchto materiálů v budoucnu může být překážkou v realizaci a nasazování různých těchto technologií. A proto jsem ve své zprávě navrhoval, aby cíl do sebe zapracoval ještě další inovativní strategie a hledání nových substitutů, které by mohly nahradit tyto vzácné suroviny tam, kde je to samozřejmě možné. A palivové články by mohly být v dlouhodobém eh, horizontu udržitelným řešením. Může to mít také pozitivní dopad na vytváření pracovních příležitostí a na zaměstnanost v Evropské unii, kde by mohlo dojít k 10% nárůstu průměrného ročního obratu. Je to 8% na eh, výzkum a vývoj a 6% z prostředků Evropské unie. Já ve své zprávě doporučuji a udělení absolutoria v budoucnu, aby to fungovalo podobně jako v minulosti. Já se totiž domnívám, že návrh komise k tomu obnovení a prodloužení je dalším signálem dlouhodobého závazku Evropské unie v této oblasti, v rozvíjení eh, palivových článků a eh, vodíku 2. Myslím, že to je další důležitý, dlouhodobý a konkurenceschopný eh, způsob, který může zajistit, aby Evropská unie byla v popředí těchto technologií v celosvětovém měřítku. Já mám za to, že vodík bude mít v budoucnu velmi důležitý dopad na technologický, ekonomický a sociální rozvoj nejen v Evropské unii, ale i v různých jiných zemích, městech a regionech a dokonce i rodinách. Proto podporuji pokračování tohoto eh, systému jako zásadního nástroje pro další rozvoj inovativních technologií v Evropské unii. Měli bychom také využít toho prvotního úspěchu tímto způsobem bude Evropa schopna těžit z výhod příslušných technologií i v budoucnu. Děkuji vám. Děkuji a nejprve se hlásí pan kolega Oby, který je zde místo paní Grostet. A chtěla bych upozornit, že každé vystoupení maximálně tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, nejprve chtěl omluvit mojí kolegyni, paní Francoise Grostet spozdila eh, se v důsledku parlamentních povinností ve své zemi. Chtěl bych eh, zareagovat na zprávu paní Padurel. Oceňuji její práci a mám několik připomínek k této zprávě. Nejprve tedy iniciativa pro inovativní léčiva. Eh, máme tady velice, velice zaj, zajímavé výsledky. My v rámci EPPP podporujeme tuto aktivitu, hovoříme tady o nějakých dvěma miliard euro. Prodloužení je z roku 2014 až na rok 2024. Nicméně paní kolegyně má několik připomínek. Pozměvací návrh 11, paní Madurel. Tady toto by vedlo k nárůstu úspěšnosti klinických eh, pokusů. Musím říct, že to by mělo být staženo, je to poměrně vágní. Návrh číslo 12 paní zpravodajky hovoří o tom, že by se měl klást důraz na zanedbávané nemoci. Buďme tady zcela upřímní. Eh, nejde o to, že bychom se měli zaměřovat jenom na některé konkrétní nemoci. Návrh číslo 21 paní zpravodajky volá po širším zapojení. Byli bychom rádi, kdyby se více kladl důraz na kritéria excelentnosti účinnosti, úspěšnosti. Návrh číslo 22. E, jsou tady určité předkonkurenční aktivity, po nichž volá paní zpravodajka. My bychom ale spíše rádi viděli inovativní výsledky. Návrhy 21, 30 a 50. Zde paní zpravodajka navrhuje, aby Evropská komise měla na paměti doporučení vědecké skupiny pro zdraví, což je v souladu s horizontem 2020. Ale tato vědecká skupina zatím nebyla ustavena. E, tudíž máme pocit, že by bylo asi poměrně obtížné, komplikované dávat tam tady tento odkaz. E, byli bychom také rádi, kdyby Evropská komise se mohla vyjádřit k rozpočtovým škrtům Myslíme si, že tímto se vysílá velice špatný signál. Ovšem, jestliže k tomu dochází v důsledku z toho, abychom eh, kompenzovali ty převody z MEY, tak možná ano. Také bychom chtěli, abychom byli realističtí a posílili audity a kontroly. A potom několik osobních poznámek. Já jsem byl zpravodajem pro střednědobé posouzení rámcového progr- sedmého rámcového programu. Eh, tam jsme se zabývali těmi doplňkovými strukturami. Tady máme šest společných podniků, společné programy, různé eh, struktury a to vše je sem začleněno. Čili eh, je poměrně obtížné, abychom o tom pojednali takto komplexně. Toto jsou příklady partnerství soukromého a veřejného sektoru a já mám pocit, že jim nevěnujeme dostatek času co třeba ten seznam těch jednotlivých firm, podniků, co dělají. Kdybyste se zeptali eh, poslanců parlamentu, většina z nich nebude mít vůbec tušení, o co tam jde, co se tam dělá. A to ani nemluvím o běžných občanech. A nyní se obracím na Evropskou komisi. Ehm, nařízení rady jako právní základ Eh, se tady používá, takže v tom případě parlament jenom vyjadřoval stanovisko. A mně tady chybí postup spolurozhodování. Utrácí se tady opravdu hodně, opravdu hodně finančních prostředků, měli bychom se snažit o dosažení politických kompromisů, ale eh, chybí nám úplně ta rozhodovací pravomoc prostřednictvím spolurozhodování. Paní předsedkyně, chtěl bych ještě také uvést něco jako člen výboru pro rozpočtovou kontrolu. Komise se snaží eh, parlamentu odejmout pravomoci udělování absolutoria pro tyto společné podniky. A tady bych se obrátil na Pola, aby potvrdil to, co říkám. Evropský soudní dvůr měl určité výhrady k finančnímu řízení všech těchto společných podniků a nyní Evropská komise se nám snaží odejmout tyto pravomoce udělovat absolutorium. Přitom to je velice nedílná pravomoc přidělovaná Evropskému parlamentu. Byl bych tedy rád, kdyby e, komise se k tomu mohla nějak formálně vyjádřit a kdyby se zabývala našimi pozměňovacími návrhy, zejména co se týče auditu a absolutoria. Byli bychom rádi, kdyby nás eh, zástupce komise mohl nějak ujistit. Opravdu si nejsem ani jistý, zda máte právo nám odejmout tuto pravomoc. Děkuji panu kolegovi, eh, který hovořil tedy místo paní kolegyně Ody, byl to pan kolega Grostet. A nyní pan kolega Andres Baria, prosím. Gracias, presidenta. Bueno, las empresas que son objeto de conjunto. Děkuji, paní předsedkyně. Ty společné podniky v rámci rámcového programu jsou koncipovány tak, aby se řešily iniciativy společných technologií, abychom eh, spolupracovali mezi veřejným a soukromým eh, sektorem a to jsou velmi důležité cíle těchto společných podniků. My, nám jde o inovativní postupy v rámci tohoto odvětví. A jednotlivé iniciativy se setkaly s velkým ohlasem. Bioprůmysl je například velmi důležitý. Zde potřebujeme určité záruky v tom smyslu, abychom si byli jisti, že máme eh, možnost pracovat s materiály, které jsou způsobila k recyklaci potřebujeme určitou vyváženost ekosystému, udržitelnost, na to se rovněž upozorňuje a která je předmětem dalších i jiných zpráv. Iniciativ je zde celá řada a zpravodaj zde hovoří o jisté míře nadšení. Já si myslím, že ale potřebujeme horizontální přístup, který by pokrýval všechny společné podniky, a to zvláště v odvětví bioprůmyslu. Potřebujeme, aby rámcový program Horizon 2020 nastavil pravidla pro účast a rozšiřování jednotlivých programů. Já souhlasím s tím, co říkal pan Ody na téma této spolupráce a parlament opravdu musí být dostatečně zaangažován, musí být dostatečně přítomen. Nestačí nařízení rady, musíme předkládat naše vlastní pozměňovací návrhy za frakci S a D se pozměňovací návrhy budou soustředit na konzistentnost se strukturálními fondy, eh, eh, s programem Horizon 2020 bude nám také hodně o regionální spolupráci a regionální růst. Na to se budeme soustředit, potřebujeme průběžné přeskumy a vyhodnocování programu a parlament musí mít možnost tento přeskum programu realizovat. My se domníváme, že tohle bude dobrá iniciativa, je to vynikající příležitost a proto uh, je na našem parlamentu, aby v doma krize využíval těchto eh, dostupných veřejných prostředků. Děkuji. Kolega Jones. Děkuji paní kolegyně Barea a slovo má pan kolega Johnson. Johnson. Tak si mycket ok, jag ska fatta mig ganska Děkuji vám. Já jen velmi stručně. Já jsem stínový zpravodaj u těch biotechnologických průmyslových odvětví a u Čistého nebe 2 a sdílím stanovisko zpravodajů, které jsme si právě vyslechli k tomu, co zde řešíme, je důležité abychom v rámci Horizontu 2020 mohli podrobovat jednotlivé programy náležitému přeskumu. Já chci upozornit však na to, že souhlasím s tím, co eh, právě zaznělo, ale chci říci, že zde se hovořilo o využívání eh, příslušného potenciálu a koordinace činností. Chce na, jde nám také o koordinaci našich činností se strukturálními fondy a o spolufinancování ve spolupráci s členskými státy a také o zapojení soukromých eh, financí. Také je zde otázka otevřenosti a dostatečné transparentnosti. Musíme zajistit, aby tohle všechno fungovalo aby docházelo k maximální výměně informací o naší práci. Také v rámci Horizontu 2020 probíhala obdobná debata na téma spolupráce s malými a středními podniky. Měli bychom zvláště zvážit problematiku těchto podniků, které mají možnost se díky těmto programům rozvíjet, mají možnost se jich účastnit a když jsme sledovali výzvy, které nás čekají v Evropě a po celém světě, tak je to opravdu otázka toho, abychom pamatovali dostatečně na téma udržitelnosti. Například eh, je zde návrh pana Royse, který se vrací k slyšení, jež jsme na téma využití odpadu v lesnictví eh, realizovali v nedávnu, kdy bychom mohli využít příslušného potenciálu v této oblasti. A já bych proto řekl, že obecně souhlasím, ale budu mít k tomu ještě podrobnější návrhy v budoucnu. Děkuji. Děkuji, slovo má pan kolega Tušenovský. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já navážu, já ne, nebudu opakovat to, co říkali kolegové. Eh, určitě bychom měli výjít eh, ze zkušenosti eh, právě sedmého rámcového programu, kdy v horizont, pro Horizont 2020 je pro nás důležité, aby to bylo velmi Eh, velmi úspěšný program, který bude skutečně nebude zatěžován přílišnou administrativou a jako stínový zpravodaj právě v případě Excelu a, a mm, eh, vodíku eh, jsem přesvědčen, že ta zkušenost je velmi důležitá to když se podaří efektivně protože přiznejme si že v rámci sedmého rámcového programu byla ta administrativní zátěž eh, veliká mnoho podniků nebo výzkumných aktivit se nepouštělo do této oblasti eh, protože eh, měli obavu z těch zvýšených nákladů na administrativu. na druhé straně je samozřejmě nutné zachovat kontrolu a vše to co říkal pan kolega audy tak abychom měli, měli přehled co se vlastně odehrává zpráva jak, jak ten program je úspěšný. Eh, jsem přesvědčen, že eh, to partnerství veřejného a soukromého sektoru může velmi silně pomoci, eh, pomoci realizovat mnohé velmi zajímavé investiční nebo výzkumné aktivity, v rámci horizontu a já jako stínový zpravodaj eh, se budu samozřejmě snažit maximálně pomoci tak abychom ty zkušenosti které byly negativní v sedmém rámcovém programu právě u společných podniků s těmi zkušenostmi které jsou a samozřejmě i u vodíku aby, abychom maximálně využili. Eh, jsem připraven pomoci tomu tak aby eh, ty obavy, které asi všichni sdílíme i pro and 2020, aby mm, eh, byly eliminovány a ta, aby celý průběh eh, výzkumu byl co nejvíc směřován na eh, úspěšnost výzkumných aktivit jsem maximálně připraven pomoci protože jsem přesvědčen že právě v horizontu two thousand and twenty je velká, velký význam pro budoucnost výzkumu vývoje a inovací právě v členských, v členských zemích. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. A slovo má pan poslanec Březina, prosím. Eh, děkuji za slovo, paní předsedající. Eh, já jako stínový zpravodaj ke stejné zprávě, to je pavlivové články a eh, vodík, bych rád zdůraznil, že je potřeba pokračovat eh, v tom co bylo započato v sedmém rámcovém programu eh, protože tato technologie je velmi důležitá a velmi slibná. Eh, je to nejenom otázka toho kdy tato technologie zvyšuje elektrickou efektivitu při výrobě elektrické energie je také důležitou součástí toho co možná eh, v budoucnu je nutným prvkem eh, chytrých sítí eh, disociací vody a spalování vodíku v palivových článcích může být možný způsob ukládání energie a ukládání energie je něco co zatím je velkou otázkou. já bych chtěl poukázat na jeden aspekt právě tady této iniciativy trošku v porovnání s těmi ostatními tady jde o to že právě v oblasti palivových článků a vodíku se dosud eh, vlastně nevyskytují silné firmy a silní hráči když máte inovativní eh, prostředky v medicíně eh, v elektronice mluvím i o clean sky tak tam samozřejmě jsou silní partneři pro které to spolufinancování je velice jednoduché tady u palivových článků a vodíku mluvíme o vznikajícím odvětví a možná eh, budeme mít trochu problém eh, s tím aby ta průmyslová část spolufinancování eh, byla dodržena. rovněž tak jako kolegové se kterými souhlasím jsem připraven spolupracovat na tom Eh, abychom se vyhnuli některým negativním jevům které byly v sedmém rámcovém programu a pokračovali s touto iniciativou protože je slibná a pro budoucnost velice přínosná. děkuji za pozornost. Děkuji, prosím. Děkuji, předsedkyně. Také já bych chtěl poděkovat všem zpravodajům a stínovým zpravodajům, kteří zatím vystoupili. Já bych se chtěl zaměřit na společný podnik Čisté nebe 2, kde jsem stínovým zpravodaj za SND. Společný podnik Čisté nebe 2, na rozdíl od jiných programů, má eh, přesně vymezenou mm, průmyslovou identitu, ten průmyslový aspekt. V tomto smyslu se tady domnívám, že mm, je velice důležité, aby ty časové lhůty neodpovídaly horizontu 2020, ale aby tam byly spíše vlastní nastavené časy eh, pro ten vývojový rámec. Mělo by to být tedy eh, co nejvhodněji nastaveno, aby to odpovídalo příslušným průmyslovým eh, strukturám a sektorům. V tomto ohledu je také velice pečlivě eh, potřeba sledovat ten dodavatelský řetězec a velmi správně ho nastavit, protože toto právě může být nástroj, kde velice vhodným způsobem můžeme zapojit malé a střední podniky malé a střední podniky, které právě e, sice jsou malé, ale velmi často mají třeba velmi dobré znalosti nebo jsou velice kompetentní v některých aspektech. Tudíž si myslím, že toto je velmi důležitá věc a um, mělo by se na to dát pozor. Měla by se tomu věnovat pozornost, aby e, byl tedy náležitě ošetřen tento vývoj v tomto programu. Zároveň se domnívám, že bychom měli eh, pomáhat všem podnikům, které se zapojují do společných podniků a které eh, mají tady tuto charakteristiku, kdy se snaží posilovat průmyslové struktury. Toto já osobně považuji opravdu za velice důležité. A ještě jednou tady opakuji, kladu důraz na ten dodavatelský řetězec. To bude velice důležitý aspekt, který musíme posílit. V zásadě eh, tady tady vidíme potřebu, abychom poskytli evropskému průmyslu pobídku, určitý stimul, Eh, jednak s ohledem na ty časové rámce pro eh, vývoj a jednak také časový rámec pro to průmyslové uspořádání. A v tomto smyslu já eh, předložím určité pozměňovací návrhy, které by měly pomoci průmyslovému sektoru. Děkuji a slovo má paní kolegyně Karvaj. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych také chtěla poděkovat jednotlivým zpravodajům za návrhy zpráv a všem ostatním kolegům, kteří na tomto spolupracují. Také bych chtěla ocenit práci komise při přípravě e, souboru návrhů. Já mám určité obecné připomínky ke všem společným podnikům. Dle mého názoru zde máme možná jedno z nejdůležitějších témat pro budoucí obnovu Evropy. Konkurenceschopnost evropského průmyslu eh, a investice evropského průmyslu do výzkumu a vývoje jsou naprosto zásadní pro budoucí vývoj evropského hospodářství. Jestliže se podíváme na nedávnou hodnotící tabulku výzkumu a vývoje, tak uvidíme, že průmyslu se podařilo dosáhnout eh, takové úrovně, které mělo předtím, než začaly poklesy v roce 2008. A poprvé od roku 2004 eh, evropský průmysl má nejvíce, nejvíce investic do výzkumu a vývoje a konkrétně tedy v Evropě je to německý Volkswagen. Jestliže chceme v Evropě zachovat náš životní standard a všechny sociální výhody a tak dále, tak to bude záviset na tom, abychom si udrželi vedoucí úlohu v mnoha sektorech. Jsme sice vedoucími činiteli v oblasti chemického průmyslu, automobilového průmyslu, ale v jiných sektorech výrazně zaostáváme. Víme, že malé a střední podniky jsou velmi důležité, ale ty, to združování do jednotlivých klastrů, výzkumná centra. Toto vše je také velmi důležité a zásadní pro evropskou budoucnost. Chtěla bych tedy ehm, zdůraznit, že toto, co zde děláme, je velice důležité pro budoucnost Evropy. Musíme se snažit e, zvýšit účast našich průmyslových podniků v rámcovém programu Snažíme se, aby tomu tak bylo, snažíme se zvyšovat rozpočet, ale zároveň musíme klát důraz na jednotlivé aspekty. Musíme mít vyvážený rozpočet mezi společnými podniky a ostatními aktivitami. Mé hlavní doporučení je následující. Měli bychom se snažit co nejvíce zjednodušit pravidla a také snažit se zajistit rovnováhu mezi eh, dosavadními pravidly, tak, aby průmyslové podniky se nemusely potýkat s velikými změnami z jednoho roku na rok, ale abychom tam ponechali určitou rovnováhu dále. Větší transparentnost, větší otevřenost eh, novým subjektům, snažit se eh, uplatňovat stejné zásady pro co nejširší zapojení a šíření dobré praxe. Také bychom měli se snažit navázat synergie na strukturální fondy. To je velice důležité v horizontu 2020 a zejména e, v těchto letech, kdy zde máme opravdu veliké projekty, veliké průmyslové projekty. Takže to jsou takové mé obecné poznámky k těm společným podnikům. Jsou. Děkuji paní kolegyně Karvajo a dále má slovo paní Vicky Ford, prosím. Děkuji. Já se omlouvám, já musím se rychle přeměstňovat mezi různými výbory, poněvadž probíhají e, trialogy a tak dále. E, zdá se, že nám přibývá práce s tím, jak se blíží konec našeho mandátu. Toto bude důležité také pro budoucnost a pro občany, které reprezentujeme. Jsem eh, velice ráda, že se na tomto mohu podílet jako zpravodajka. Co se týče časového plánu, eh, chtěl bych eh, zajistit eh, tady to, aby ti, kteří mají k tomu ještě nějaké poznámky, aby tedy neotáleli a abychom to ještě stačili zvládnout do konce mandátu. Pokud se týče tady toho plošného škrtu a jeho rovnoměrného rozložení, já si myslím, že to nemá úplně eh, smysl eh, protože tady se hovoří o tom, jak eh, se snažíme přilákat také peníze od soukromých firm a třetích stran. Já jsem, nejsem přesvědčena o tom, že prostě takovýto plošný škrt, že by byl opravdu tím nejlepším. Já myslím, že tam se měli soustředovat na ochranu oblastí, kde je určitá, určitý příslip větších přínosů. Pokud se týče Clean, sky, clean Skies, to eh, tady je taková technická záležitost, kdo vlastně eh, bude zodpovědný za metodiku a audit eh, a jde o to, aby zde byla zachováno soukromí z hlediska firm. Pokud se týče e-mail, tak to je tady důležitá komplementarita s programy CTP, Dále nejsem přesvědčená o těch kvótách, pokud se týče prací a projektů v třetích zemí, poněvadž tady eh, skutečně jde o to, aby se eh, vyvíjely nové generace eh, dostupných léčiv a to se může odehrát pouze ve třetích zemích, ale tady bychom asi neměli příliš škrtat a měli bychom spíše spolupracovat. Takže já bych doporučoval citlivější přístup. Eh, někteří eh, říkají, že bychom neměli vydávat peníze na pokusné účely, eh, poněvadž by to, oni mají poměrně blízko k trhu, abychom tady prostě ne Eh, nedoplňovali tržní prostředky. Eh, já nevím, třeba pokud se týče Alzheimera, eh, tak tady ten výzkum, jak se ubírá, není tak ten zas tak blízko kterou není, takže je tady třeba rozlišovat. Pokud se týče vědeckého panelu, tak tady je třeba zajistit to, aby Eh, se samozřejmě brali v úvahu relevantní eh, názory, ale zase eh, ne, aby z toho vznikla nějaká další byrokratická instituce. Dostupnost. To je také moje téma a já se mm, omlouvám, že tady hovořím trošku díl. A my bychom tady eh, opravdu měli být eh, citliví v té oblasti, v té oblasti eh, výzkumu léčiv. Děkuji, slovo má pan poslanec Kančan. Děkuji paní předsedkyně, děkuji všem řečníkům. Já se domnívám, že bychom měli ocenit ten systém společných podniků a partnerství, soukromého veřejného sektoru, protože to je velice důležitý nástroj pro rozvíjení podobných projektů. Nyní bych chtěl pohovořit o tom společné podniku Čisté nebe, který ukázal, že funguje dobře a měl by být jednoznačně podpořen. Mám tady k tomu asi tři poznámky. Za prvé rozpočet. Návrh číslo 13 pana zpravodaje. Ten navrhuje snížit rozpočet se domnívám, že škrty by mohly výrazně ohrozit pozitivní dopady tohoto společného podniku. A potom ještě dvě poznámky, ty se týkají zprávy a řízení. Za prvé, myslím, že komise jasně vidí, že stávající metody systému a řízení se osvědčily a přinesly dobré výsledky ale nyní komise se snaží celý tento model přepracovat, ohrozit tu rovnováhu a je tady riziko, že ten privátní komponent bude marginalizován. Nad tím bychom se určitě měli zamyslet. Druhá věc, to jsou takzvané disonal activities. To jsou jednotlivé propojené aktivity, ale ne se eh, soukromých zdrojů, maximálně z nějakých národních zdrojů eh, komise to tady nastavuje tak, že by tady nebyly žádné smluvní závazky, ale že by to možná byl spíše nějaký politický závazek. Takže to jsou takové poznámky, takové připomínky. A potom ještě poslední otázka, co se týče eh, toho systému leverage, tak o tom se tady hodně hovořilo a já k tomu mám následující. Je potřeba si uvědomit, že tady o ty záruky se jedná v oblasti úvěry. Děkuji a slovo paní kolegyně Maše Škukovič. Predsedujoča. Eh, res, da... Eh, Děkuji, paní předsedající. Je pravda, že eh, důležitá otázka pro Evropu je, jak zůstat, respektive stát se konkurenceschopnými ve světě. Proto tedy zde hovoříme o partnerstvích mezi soukromým a veřejným sektorem a o veřejných financích jako o něčem, e, co nám tady může pomoci. Důležité je, aby ovšem podniky i státní zpráva byly řádně informovány. Dále e, musíme se vyjadřovat naprosto e, jasně jestliže tady hovoříme o iniciativách pro společné podniky, tak eh, ani mnozí poslanci nevědí, co to znamená. A ani tady třeba nepíšeme, o co konkrétně jde, jaké společné podniky. Nicméně eh, eh, zkusme si představit, co si pod tím mohou představit lidé, kteří jsou prostě daleko od Evropského parlamentu tisíce kilometrů. Já chci apelovat na to, aby naše informace byly srozumitelné a přehledné. Proto je také důležité, zda tyto platformy také umožňují přístup těm malým a středním podnikům, které vznikly v krizi Eh, poněvadž eh, z krize skutečně vzešlo mnoho inovativních startupů. Láska je, zda máme systém, eh, který umožní právě těmto podnikům, aby se také zapojili. Děkuji, se vám, pan kolega Correiro do Campos. Eu gostaria de apoiar o trabalho e agradecer e apoiar o trabalho do relator Panayatov. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat a podpořit pana Paniotova ke společnému podniku pre, pro palivové články a vodík. Souhlasím s tím, že by eh, to celé mělo být více transparentní, více otevřené. Nemyslím si, že je tady nějaký problém s důvěrností. Ehm, důvěrné informace se týkají toho věcného obsahu, ale transparentnost se týká spíše těch procesů, těch postupů a to také ve střednědobém hledisku. Tudíž je určitě důležité, aby parlament do toho mohl vstupovat, jak na to klade důraz pan zpravodaj. Také je potřeba eh, klást eh, důraz, nebo respektive věnovat pozornost příspěvkům v naturálích Eh, rovně se tady hovořilo o recyklovaných materiálech, to je také velmi důležité, a také takzvané nové materiály, k nímž musíme přistupovat s velkou obezřetností. Tudíž já velice podporuji to, co pan zpravodaj zde řekl. Také je potřeba klást důraz na stabilitu. Tyto společné podniky eh, nejsou jenom nějakou záminkou, jak přiblížit akademický výzkum konkrétním praktickým průmyslovým podnikům. Mm, ono tady nejde jenom o to, jak zvýšit eh, zisky, ale měli bychom spíše klást důrazy na ty hlavní, hlavní synergie, ne na nějaké doplňkové postupy. Pokud jde o palivové články a vodík, tak eh, jak je to důležité, to už tady zaznělo, nechci to opakovat. Eh, Evropa tady roste, postupuje ku předu, ale je potřeba si uvědomit, že třeba Čína nebo Japonsko rostou opravdu velice rychle. Je tedy potřeba na tomto dále pracovat. Myslím, že ta zpráva je koncipována velmi dobře, je zaměřena velmi dobře, takže já ještě jednou velice podporuji závěry pana zpravodaje. Děkuji panu kolegovi Correiro de Campos a nyní bych chtěla dát slovo zástupci komise. Děkuji, paní předsedající. Já vítám všechny účastníky debaty a děkuji jim za jejich podporu našeho investičního balíčku. Kolega má pravdu v tom, že to musíme uchopit způsobem, který nastínila. Také vítám důraz na některé klíčové principy ve zprávě ohledně genderového vyvážení a otevřeného přístupu, ohledně transparentnosti a e, přístupnosti celé této oblasti nově vstupujícím subjektům, protože e, Původně jsme zde měli problém s tím, že eh, zde byla, byl tzv. numerus clausus, což bylo problematické. Děkuji za vysvětlení zpravodaje a stínových zpravodajů k této debatě. Já mám eh, v tuto chvíli spíš obecnější eh, připomínky. My jsme v komisi plně pracovali na tom, abychom vypracovali eh, společné technologické iniciativy druhé generace. My jsme se poučili z minulosti, snažili jsme se využít zkušeností, snažili jsme se lépe harmonizovat naše modely společných technologických iniciativ. Také jsme pracovali na tom, abychom se vyvarovali případné duplicity v tomto základním textu a v rámci rámcového programu. Ta pravidla byly delegované akty, protože jinak bychom podkopali právní jistotu, kterou se nám podařilo eh, vytvořit v minulosti. Je to článek 209 a eh, pravidlo týkající se udělení absolutoria. Je to trošku technické, ale myslím si, že to musíme vyhodnotit. My jsme se z první generace eh, iniciativ poučili. Zjistili jsme, že ten původní systém byl hodně byrokratický, který neodpovídal potřebám partnerství soukromého veřejného sektoru. Požadavky přicházely ze samotného odvětví od soukromých subjektů. A co se týče nového finančního nařízení, tak bylo, vytvo- bylo vytvořeno nové pravidlo právě v článku 209, které je šité na míru našim konkrétním potřebám. 50 méně eh, článků, pak je zde flexibilita eh, řízení eh, pracovníků a rozpočtu. Myslíme si, že celý ten model je mnohem vhodnější a proto jsme na toto téma vytvořili tento základní text ustanovení. A to navazuje na článek 60 finančního nařízení, kde se uvádí, že proces absolutoria musí probíhat pod záštitou komise. A my chápeme, že tohle způsobí jistou míru váhání. U některých kolegů zřejmě i e, v, ve výborech a ve výboru Ekon. My bychom se s tím rádi vypořádali. Měli jsme diskuzi s, zástupci odvětví a s vedoucími JTIs. Dostali jsme od nich písemné potvrzení v tom smyslu, že stojí za tím využitím článku 209 a uvědomuji si, že pokud bychom se měli vrátit článku 208, který je velmi zatěžující z hlediska byrokratického a byl vytvořen pro eh, regulační eh, účely, ne pro partnerství soukromého a veřejného sektoru, tak by to způsobilo velkou zátěž a my nechceme celý proces zdržovat. Teď bychom mohli zmeškat určité termíny, zvláště když se blíží volby. Měli bychom se vyvarovat takovýchto administrativních zátěží. Já pamatuji na určité pozměňovací návrhy, které se týkaly třeba vytvoření nových poradenských struktur. Já si myslím, že tohle přesně bychom se měli vyvarovat. Měli bychom se vyhnout i duplicitě v oblasti výkaznictví. Měli bychom se držet malých struktur a omezeného počtu pracovníků. I co se týče povinností v oblasti výkaznictví, bychom měli tu věc uchopit tímto způsobem. Co se týče rozpočtu, který je zásadní, tak inovace je novým rozměrem v horizontu 2020 u tohoto programu musíme mít eh, zástupce odvětví zpět, jinak totiž nebude docházet k žádnému, eh, žádné eh, inovaci. Další věc je eh, leverage, eh, to takzvané používání cizích zdrojů v oblasti financování. A vzhledem k tomu, že k tomu chceme dodat ty doplňkové činnosti, ty additional activities, což do toho patří další činnosti, které se realizují nad rámec samotné práce. To je taková snaha odvětví dostat výsledky práce na trh. A my jsme to řešili i minulý týden na Koreperu a Diskuze byla docela pouzbudivá, protože se naše návrhy mm, docela dostávají k návrhům komise. U rozpočtu máme mm, malé ponížení asi u dvou iniciativ, je tam ponížení o asi 5 Komise by bývala o takovéto škrty vůbec nestála ale je tomu tak. My si myslíme, že tohle je velmi důležitá investice, že to je velmi důležitá investice. Paní Sexavajo a pan Hevo a pan Aria eh, hovořili o dalších tématech týkající se finančního nařízení. Myslím, že tyhle nástroje musí fungovat dohromady. Administrativní náklady máme zde určitou referenční hodnotu, o té hovořil pan Rubik u Horizontu 2020. Je to 5 na ty tzv. režijní náklady, administrativní náklady. A ještě pár slov k konkrétním iniciativám u MI2. Máme obavy týkající se snižování rozpočtu, protože sociální potřeby jsou v této oblasti ohromné. Chceme přilákat nové, eh, nové odvětví, jako, je, jako jsou třeba zobrazovací metody v eh, lékařství pak zde je ta genderová vyváženost, co se týče vědeckého panelu, tak zde e, vítáme napojení na MI2 a další e, výzvy. Je dobré, že se realizuje e, tento přeskum. Chceme, aby zde byly jasně nadefinovány role Rádi bychom to zapracovali do eh, dohody a v neposlední řadě bych rád řekl, že bychom neměli dopustit, aby se do toho dostala příl, do přílišné míry komitologie. Pokud jde o čisté nebe 2, tak zde bych eh, Kristiana Hillera rád ujistil o tom, že termíny jsou nastaveny podle horizontu 2020. Těch eh, výzev k návrhům je zde méně pak je zde otázka rozpočtu u dopravy, což je eh, širší diskuze. A poslední je eh, společný podnik Excel. Zde bych vás rád ujasni, ujistil o tom, že výjimky se budou udělovat pouze minimálně, jen do té míry, co je nutné, aby eh, do toho byly vtaženy malé a střední podniky. U režijních nákladů budeme ochotni ten rozpočet trošičku navýšit, o tom hovořil pan Rubik. A samozřejmě já i kolegové zde budeme k dispozici, pakliže budete chtít položit otázky. Děkuji. Děkuji. Předtím, než dám slovo jednotlivým zpravodajům, tak se ještě hlásil pan kolega Ody, který má zřejmě nějakou otázku. Jenom eh, jsem chtěl Eh, upozornit Evropskou komisi na zbytečnou byrokracii v souvislosti s eh, absolutoriem eh, pro rozpočet. My jsme tady měli pouze půl den, abychom to diskutovali a pak jsem musel hlasovat. Mě by zajímalo, jak eh, vlastně ten výkonný ředitel a, a eh, soukromé podniky se staví právě k té problematice eh, byrokracie, protože oni mají stejně svůj systém auditů a k tomu se ještě provádí tady to naše absolutorium. My třeba v Evropském parlamentu máme pouze eh, jeden eh, systém auditu, který se nás týká v Evropském parlamentu. Já bych byl rád, kdybychom si o tom mohli podebatovat. Děkuji a nyní na pět minut má slovo paní kolegyně Reira Madurel. Eh, Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům, i zástupcům komise, zástupci komise za eh, jeho připomínky. Já si vysoce cením eh, těch obecných připomínek i eh, konkrétních připomínek k těm iniciativním, tedy zprávám o iniciativách společných podniků. Já jsem si zaznamenal všechny to návrhy a celkově si myslím, že by nemělo být obtížné mnohé, mnoho z toho zapracovat do eh, našich zpráv. Chtěla bych se vyjádřit několika málo věcem. Především rozpočtové škrty. Jsou to jednoduše a prostě důsledky přímé důsledky škrtu na úrovni rady. My jsme se jako zpravodajové pro iniciativy společných podniků na to zaměřili. Eh, dívali jsme se na kvalitu a na excelentnost a eh, samozřejmě bychom si přáli, aby tyto škrty nebyly nutné. Eh, k panu Odimu my všichni jsme eh, eh, ty PPP se eh, podle článku 182 byly tedy spíše proto, než systém iniciativ pro společné podnik, společných podniků, kde bychom měli daleko menší pravomoc. My jako zpravodajové jsme si přáli větší konzistentnost. A to bylo součástí eh, našich dohod. A nyní má parlament eh, větší pravomoce, než tomu bylo u prvních, eh, první generace těchto společných podnikových iniciativ. A to byla součást pravidel pro účast a to teď bude řešit, to teď budou řešit tedy ty delegované akty. Toto je naše první debata k těmto zprávám. Nicméně eh, iniciativy společných podniků už by debatovány eh, v souvislosti s diskusemi k horizontu 2020. A jak již eh, bylo řečeno, my jsme si také odnesli určité poučení od první generace a my eh, nyní snažíme eh, tyto minulé zkušenosti promítnout do aktuální debaty. Domníváme se, že se nám podařilo zajistit určitou míru konsistentnosti. Takže to je naše první fáze debaty o společných podnicích a my doufáme, že se nám podaří s komisí a s radou dosáhnout kompromisu. Děkuji vám. Děkuji, není pan eh, Nestoroj. Děkuji vám, paní eh, předsedající. Určitě eh, má smysl se, se dohromady bavit o všech těch společných podnicích, eh, poněvadž můžeme být efektivnější. Je to také otázka zodpovědnosti parlamentu, pravomocí parlamentu, zodpovědnost také za finanční absolutorium. To je jeden bod. Eh, kromě toho bych chtěl ještě říci, eh, že kolegové hodně zmiňovali zapojení hospodářského sektoru. Evropa, pokud se týče vědy, je skutečně v čele, nicméně v posledních letech zjišťujeme, že vědecké výsledky se nedostatečně promítají eh, v praxi. Eh, konkurenceschopnost, no otázka je, zda je lze eh, měřit v eurech. Máme zde, abych tak řekl, určité diamanty. A jde o projekty, které se prostě musí eh, provést, poněvadž eh, my chceme samozřejmě exportovat. A kdo neexportuje, tak eh, jednoho dne nebude dělat nic a nebude mít nic na talíři. Máme tady třeba také návrhy pana Tajányho na březnovém samitu také půjde o toto téma. Eh, bude se hovořit o konkurence eh, konkurenceschopnosti průmyslu. To jsou vlastně ještě eh, čerstvě vytěžené a nespracované diamanty a ty musíme využít. Mnozí kolegové hovořili o pákovém efektu. Já jsem k tomuto příliš nehovořil. V regionálním výboru, kde také zasedá, jsme právě o tomto jednali dneska celou půl hodinu a opravdu bychom si nepřáli, aby eh, docházelo k ředění těchto projektů prostřednictvím jejich teritoriálních přídělů. Nicméně biotechnologické eh, biotechnické odvětví Eh, znamená šanci pro mnohé regiony Unie a zejména také v nových členských zemích. Eh, v nových eh, členských zemích se biotechnologie využívají více a to jsou velké šance zejména pro venkov. Nejde jenom o regiony, které už jsou špičkové, ale jde o šíření Eh, plošné de facto a tady mm, se opravdu může hodit podpora. A jinak eh, v debatě mohu eh, jenom zopakovat to, co už bylo řečeno v té hlavní debatě. Ano, děkuji pan Ehler. Nakonec otázka zní, jak to uděláme. Je zde praktický a politický aspekt. Pokud se podíváme na politický aspekt, tak rádi bychom, aby komise a rada vnímali tuto problematiku jako balíček. A to by znamenalo, že by se komise a rada museli trochu přizpůsobit. Výhoda by byla v praktickém slova smyslu, protože bychom měli konzultaci a potom by se hovořilo o delegovaných aktech. A v rámci této struktury by to byl docela problém celý balíček odsouhlasit do dubna. Pokud bychom to zvládli takto integrovaně, tak si myslím, že by se mm, mohlo podařit najít rychlé řešení. Jak by fungovala ta struktura? Hovořili bychom o tom financování, o struktuře a o jednání se státy. To by bylo jednání před udělením absolutoria. Diskutovali by to jak zpravodávé, tak by se to diskutovalo na půdě Rady a komise praktická věc. Je to v podstatě součást finančního nařízení. A já myslím, že víte, že principiálně to funguje tak, že pokud bychom to z toho vyjmuli, tak by to mohlo být samostatně udělané absolutorium a e, příslušná pravidla. Já si myslím, že by to mohlo zkomplikovat aplikovat celou věc. Mohli byste to takto oddělit a potom by se jednodušší pravidla vztahovala na tu jednu dělničí součást. O tom musíme hovořit. Za druhé, pokud jde o rozpočet samotný, tak my to nevidíme jako přístup jednotlivých eh, zpravodajů ke škrtům. Tak toto nefunguje ani na půdě rady. Měli bychom tedy mít eh, diskuzi o rozpočtu a to takže o jednotlivých poměrech. U Clean Sky eh, máme zde rozpočet na, přepra- na dopravu, eh, pak je zde Shift to Rail, to teprve začíná, Cezar a pak je zde otázka technologií u úrovní 5 a 6, blízkosti k trhu, spolupráce v rámci výzkumu Tohle všechno musí být financováno. A zde je otázka úměrnosti, proporcionality rozpočtu, pak je zde obecnější otázka, zda dáme všechna vajíčka do jednoho eh, koše, či to rozdělíme a diversifikujeme rizika. Musíme mít tuhle komplexní debatu i s radou a komisí, abychom eh, se brali za jeden rozpočet. Je to celkový rozpočet a musíme sledovat, do jaké míry může být eh, promítnut do PPP a eh, technologických iniciativ. My nejsme ti, kteří dělají škrty, ale musíme se na to zaměřit a zamyslet se nad uměrností. Myslím si, že tím by se mohlo podařit celý balíček zvládnout do dubna protože mezi jednotlivými institucemi a jejich stanovisky nejsou až tak zásadní rozdíly a já si myslím, že komise odvedla dobrou práci, pokud jde o to, jak se poučila z prozatímního průběžného přeskumu. Není to o tom, že bychom, se, že bychom se na to pouze stěžovali. Myslím, že to byl dobrý návrh. A pak bych ještě řekl, že bychom měli mít společné jednání zpravodajů a stínových zpravodajů. Já jsem zpracoval přehled všech eh, pozměňovacích návrhů za EPP. Lze si to pročíst horizontálně. Myslím, že by mohlo být problematické, kdyby každá frakce měla eh, stínového zpravodaje, který by vypracoval jednu, dvě nebo tři iniciativy v konzultaci či bez konzultací. Myslím, že bychom se měli vytvořit určitou strukturu tady v parlamentu a pak bychom to mohli zvládnout rychle, pokud budeme mít nějaký společný postup. Eh, Bude-li komise souhlasit, může v lednu a únoru už probíhat diskuze. Mohli bychom provést tu Eh, integrovanou diskuzi k delegovaným aktům. To všechno by šlo stihnout do konce března a já si myslím, že takto bychom to mohli celé pojmout jako zpracování jednoho balíčku. Děkuji. Kolega Rubik. Děkuji a slovo má pan kolega Rubik. Děkuji. Prakticky už tady bylo řečeno všechno. Chtěl bych poděkovat také za dobrou spolupráci s komisí a já doufám, že se nám podaří najít vhodnou strukturu Eh, která bude znamenat šance pro nový růst a novou zaměstnanost v budoucnosti. Děkuji vám. Děkuji a slovo má pan kolega Panajotov, prosím. Prezident. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl srdečně poděkovat stínovým zpravodajům, eh, panům eh, Tošenovskému Březinovi a Rechampušovi. Děkuji jim za komentáře a děkuji jim za podporu. To je důležité. Eh, také bych chtěl poděkovat panu Vitoriu Prodimu, který byl velice nápomocen u organizace určitých akcí eh, k vodíkové technologii, které jsme spolu pořádali. A děkuji také Evropské komise za kvalitní hloubkovou analýzu. Je to potvrzením, že do budoucna Eh, chceme jít stejným směrem. Pan Březina ten eh, poskytl výrazné eh, impulzy. Tady upozorně na to, že vlastně je málo větších podniků, které by se zabývali problematikou palivových článků. Já se domnívám, že je třeba více informovat o nejnovějším vývoji v technologiích a doufám, že se to do budoucna podaří zlepšit. Podle mého názoru je technologie palivových článků, že v ní je tedy budoucnost. Určitě by mohly do značné míry nahradit fosilní paliva. Děkuji. Ještě bych se chtěla zeptat komise, zda si zareagovat na tu otázku, na to, co tady řekl pan kolega Ody. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ano, velice stručně k té otázce absolutoria. Chci, aby to bylo co nejjasnější, abychom pomohli té debatě, abychom našli nějaké řešení. Za prvé potvrzuji, že máme písemné potvrzení ředitele JTI a průmyslu, že je to článek 209. To vám můžeme dát k dispozici. Za druhé, eh, co se týče absolutorie, tak eh, to by mm, měla dělat komise a mělo by se to týkat i společných podniků. A za třetí, bohužel, finanční nařízení nám zakazuje, abychom měli toto absolutorium u společných podniků přímo podle článku 209. V tom případě bychom museli zrevidovat finanční nařízení, to by bohužel trvalo několik let, anebo bychom museli udělat výjimku z finančního nařízení, což je ale bohužel něco, co, jak si jistě představíte, komise nemůže navrhnout. Nicméně ze všech sil se snažíme hledat řešení tohoto problému. On to není úplně až tak problém, ale je to takový malý zádrhel. Děkuji, děkuji mnohokrát. Tímto skončíme program dnešního dopoledne. Chtěla bych ještě připomenout, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je ve středu 4. prosince v poledne. Také bych chtěla připomenout, že dnes odpoledne v 15 hodin ehm, má, zahájíme náš výbor a tato debata o Cezar a o čtyřech ehm, programech partnerství pokračuje až v 16 hodin. Děkuji.